Buongiorno. Abbiamo molti argomenti oggi. Dobrý den, dámy a pánové. Dnes tady máme opravdu hodně témat, takže chci vás nejprve jenom informovat, že tady tady máme televizi, která to bude přenášet na uzavřeném vnitřním okruhu. A da, nejprve bych vám chtěl informovat o rozhodnutích odhlasovaných včera večer na schůzi koordinátorů. Za prvé bylo rozhodnuto nevěnovat se návrhu eh, z úpravy článku 219 pan poslanec Perony, kde se hovořilo o vložení nového článku 41 a bylo rozhodnuto, že to se tady dělat nebude. Co se týče interinstitucionálních dohod s radou, bylo potvrzeno jmenování pana poslance Hefnera což už ostatně bylo sděleno 15. března 2011 a on bude zpravodajem pro stanovisko o předávání důvěrných informací mezi parlamentem a radou k různým otázkám společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Dále, co se týče zprávy pana Trákovsky, článek 123, eh, tak dohoda byla rozšířena na základě návrhu předkládaného panem Gualtieri a budu rozhodnout, jestli to bude věnovat také legislativním iniciativám. Bylo navrženo, aby nebylo vypracováváno stanovisko k návrhu týkajícím se z elektronického zveřejňování úředního věstníku. Dále jsme hovořili o nadcházejících návštěvách delegací tohoto výboru a mimo jiné jsme se bavili o nadcházející návštěvě, která by se měla uskutečnit 14. června, kdy jsme potvrdili naše rozhodnutí. Respektive bylo to přijato předsednictvem, ale sice se nám to nelíbí, ale rozhodli jsme se s tím souhlasit. Dobře, takže Tímto můžeme přejít k dalším věcem. A, co, a vidím, že se hlásí pan kolega Guerrero. Gracias, presidente. Buenos días. Eh, es que no sé si eh, he llegado un poco tarde. Dobrý den, dámy a pánové. Pane předsedo, možná, že jsem zmeškal začátek informací, že jsem přišel trochu pozdě. Jedna otázka. Eh, požádala nějaká skupina, aby lhuta pro e, předložení pozměňovacích návrhů k článku 70 posunout. No, no. Ano, ale tady není žádný problém. My jsme o tom sice nehovořili, ale pokud pan zpravodaj si to přeje, můžeme to učinit. Ne, to nejsem já, to je spíš EPP. EPP to o to mělo zájem. Aha, dobře, takže je tady tento návrh z EPP, takže se můžeme domluvit. Čili posuneme lhůtu pro pozměňovací návrhy o jeden týden. Dobrá? Ano. Takže dále máme tady bod 9 a to je zpráva Gualtieri Trzaskovský. Je to zpráva z vlastního podnětu, která je velmi důležitá. My jsme tam už jmenovali dva spoluspravodaje, byli potvrzeni a možná by nám tady mohli nejprve mm, jenom tak načetnout, jakou metodou si přejí postupovat. Takže pan poslanec Gualtieri. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Tady tato zpráva je bez sporu komplexní a věřím, že bude vyžadovat určitou dobu na to, abychom je to mohli vypracovat. A to zejména dostatek času před vypracováním prvního návrhu, protože já se domnívám, že je vhodné, abychom se Eh, neomezili jenom na to, že se nad tím zamyslíme a načetneme nějaké naše myšlenky, ale spíše bychom se měli snažit vypracovat jakousi analýzu, jakési návrhy a to nejenom za všechny kolegy, ale možná i za nějaké takové širší společenství, společenství vědecké, akademické nebo politicko-institucionální, tedy občanskou společnost. Tudíž, mm, co se týče metody, kterou použijeme, tak já se domnívám, že by bylo vhodné vydat se cestou, kdy e, začneme komunikovat s různými subjekty a to ať již formou nějakého organizovaného slyšení, které by se možná mohlo uskutečnit na podzim, a nebo také jinou formou, a to by mohlo proběhnout ještě před létem, a to sice, že bychom do výboru AFKO přizvali určité osobnosti nebo osoby, s nimiž by bylo vhodné pohovořit. A další důležitá věc, a teď nechci, aby to vyznělo zase nějak v rozporu s tím, co jsem již řekl, ale co se týče těch otázek, jimiž by se měla tato zpráva zabývá, tak já skutečně myslím, že eh, důležitá věc je analýza. Přistoupit k tomu analyticky. Tedy ta skutečnost, že na jedné straně Lisabonská smlouva představuje určitou obtížnou, komplexní reformu, která mm, nám ukazuje, jak velmi složitý je proces reform smluv, ale na druhé straně se jedná o reformu, která je v platnosti teprve krátkou dobu a jejíž potenciál zatím ještě není zcela plně využit. Na druhé straně ovšem i hned poté, co Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, došlo k určitým událostem, eh, zejména tady v souvislosti s hospodářskou krizí, které vedly k tomu, že orgány Evropské unie musely jednat určitým způsobem. A bohužel ta reakce často nebyla vhodná, ale to by zase byla úplně jiná kapitola, o tom teď hovořit nechci. Čili na jedné straně bychom se měli snažit zamyslet se nad tím, jak by bylo možné rozšířit uplatňování smluv zejména co se týče článku 122.2. To znamená tady ten článek, který nám do jisté míry umožňuje obcházet článek 125. Ale na druhé straně také je tady teď ta možnost eh, používat externí nástroje. Na druhou stranu jsou tady ale také externí mechanismy stability, které souvisejí se s se e, smlouvou, zejména třeba ten nový fond stability, ale potom zase tady je ta cesta toho rozpočtového paktu, což je tedy cesta mezivládní. Takže na jedné straně mezinárodní, na druhé straně mezivládní. Jednak tady ty mechanismy stability, které se snaží kontrolovat e, rozpočtovou politiku. A všechny tyto kroky možná vedly k tomu, že jsme, šli, že jsme zašli možná ještě dále, než Eh, jsme si vůbec mysleli, že by bylo možné ve chvíli, kdy jsme vypracovávali Lisabonskou smlouvu. Čili do určité míry tady můžeme hovořit o dvojím napětí, nebo respektive jsou tady dva úhly pohledu. Jednak je tady tedy ještě ten zatím nevyužitý potenciál a na druhé straně zase jsou tady ty nové problémy, které eh, ve smlouvách, tak jak jsou nyní, zatím nám nenabízí se tam nějaká vhodná reakce a odpověď. Čili eh, my nemůžeme zatím víc nějakého optimálního modelu zprávy a řízení, ale spíše bychom se na to měli podívat i eh, z historického pohledu, z pohledu těch problémů, které se tady začaly objevovat a tady je ta určitá institucionální asymetrie, co se týče jednak eurozóny a jednak EU 27 členských států. Ale na druhou stranu bychom zase se měli podívat právě na ty kroky, které byly realizovány co by reakce na tu novou skutečnost a na možnosti, které nabízí smlouva právě jednak z, určit, z pohledu určitého rozšíření legislativních postupů, rozšíření oblasti uplatňování 136, který podle mého názoru zatím ještě nebyl zdaleka plně využit. Ehm, třeba tam máme tady ten tupak, ta první nařízení podle 136, ale zatím prostě podle mého názoru 136 to by nám mohlo umožnit jít mnohem dále. A potom jsou tady konkrétní postupy, jako třeba posílená spolupráce nebo mm, takové nástroje, jako je posílení interních pravomocí Evropské unie, třeba ta klauzule o flexibilitě. Takže eh, všechny tyto, tyto oblasti tak to bychom se na to chtěli podívat. Ale na druhou stranu bychom se měli rovněž zamyslet nad možným dalším vývojem smluv. Zejména s ohledem na ty nové problémy, které mezi tím nastaly. A neměli bychom se věnovat jenom problematice economic governance, tedy hospodářská zpráva řízení, ale měli bychom se věnovat i takovým věcem, které souvisí s legitimitou rozhodovacích procesů, to znamená demokratická dimenze těchto aspektů, interinstitucionální aspekty. Samozřejmě to je otázka předsedy komise, předsedy Evropské rady, legislativní iniciativa. Takže zhruba mm, tomto, v tomto kontextu přistoupíme k naší zprávě. A jak říkám, je to skutečně velmi komplexní záležitost a hmm, také je tady potřeba se skutečně analyticky zamyslet nad všemi těmi událostmi, k nímž došlo po schválení Lisabonu Tudíž předpokládám, že to bude dlouhý proces, že to bude trvat dlouho, protože tam budeme skutečně muset do mm, toho procesu zapojit celou řadu různých subjektů. A myslím si, že to je opravdu téma, které bude velmi, velmi náročné. Děkuji panu poslanci Galtierimu a dále má slovo druhý spoluspravodaj pan Trakovsky. Thank you very much, <clears throat> Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím se vším a podporuji vše, co řekl Roberto. Myslím, že jsem již říkal, že mým takovým teoretickým, mým první, mojí první prací akademickou bylo vypracovat polské stanovisko k amsterdamské smlouvě a můj šéf tehdy řekl, že že musím udělat něco, ten přístup náš musí být úplně jiný, protože dochází, eh, vlastně je to konec institucionálních změn, které, eh, v touto, s touto smlouvou, že nemá cenu se více zabývat institucionálními změnami po Lisabonské smlouvě, když se na ní díváme z tohoto pohledu. My jsme eh, toto analyzovali eh, po mnoho dnů a nocí s panem premiérem, premiérem Buskem. Chtěli jsme dokonce se vydat do NIS a lobovat a po té tří denní a tří noční práci mi řekl šéf, že toto už je skutečný konec těch institucionálních změn eh, v té nízké smlouvě, ale vždy se to opakovalo stejným způsobem a vždy, když jsme si eh, rozdělovali lidi v rámci polské delegace do eh, výborů, bylo mi řečeno, určitě ústavní změny se již dít nebudou, takže tam se v tom výboru nic nebude dít. A to, že se, stá, že se nebudou žádné změny činit, se vždycky ukázalo, ukázalo jako špatnou prognózou. Vždy zase dochází k dalším změnám, protože my se snažíme vždy uvést ty změny do lepšího pořádku. My nemáme tu ambici zde připravit stanovisko Evropského parlamentu pro další institucionální kolo, ale je zde spousta nevyřešených problémů, které je potřeba analyzovat a dát do určitého pořádku my jsme prošli fází, kdy všichni z nás hájili Lisabonskou smlouvu, protože bylo nezbytné tak činit, abychom mohli pokračovat. Ale nyní, co se trošku usadil prach, je možno se dívat na Lisabonskou smlouvu z toho pohledu, zda jsme dosáhli cílu, které jsme si vytýčili, zda tady je skutečné e, institucionální ekvilibrium, zda skutečně ty věci, které jsme hájili, Eh, fungují. Naším cílem je skutečně rovnováha mezi institucemi a po fiskálním paktu je třeba se nad tím znovu zamýšlet, eh, zamýšlet se nad nebezpečným možné fragmentace Evropské unie, zamýšlet se právě nad tou strukturou či geometrií a jaké možné scénáře můžeme předpokládat do budoucnosti. Všechny body, všechny věci, o kterých jsme za poslední tři roky zde hovořili na našem, v tomto našem výboru, jsou všechno věci, které nám ukazují, co je stejně, co je nadále důležité a co chceme neustále co chceme nadále řešit eh, v, s ohledem na institucionální změny. Proto je třeba mít určité období reflexe, proto jsem eh, hovořil o té skupině pro reflexi z roku 95 a doufám, že eh, mm, si povedeme lépe. Ta skupina, eh, bylo řečeno, že ta skupina byla poněkud nepovedená, protože nedošlo žádné reflexy ani to nebyla žádná skupina. Tak doufám, že my budeme na tom lépe, že skutečně budeme procházet tou reflexí a že budeme pracovat jako skupina, o to mě a Robertovi jde, a že budeme věci nejenom analyzovat, ale budeme se zamýšlet eh, zejména nad tím, co chceme udělat do budoucnosti a jaké jsou naše priority. A já nyní předám slovo kolegům, protože máme právě před sebou to období zamýšlení se a zajímá mě, jaké jsou vaše priority a eh, jaké jsou eh, vaše názory na tuto zprávu, která má poněkud nejasný název. Děkuji. Děkuji. Mám tady seznam několika řečníků. Prosím všichni, aby byli struční. V 10 musíme začít hlasovat. Takže pan kolega Šepflink. Um. Děkuji, pane předsedo. Já, když jsem před dlouhou dobou studoval právo, bylo mi řečeno, že při přijetí že při přijetí každého zákonníku se vždycky říká, ten je zde navždy, nebude se již nikdy novelizovat. A myslím si, že je dobré, že tady vycházíme z té myšlenky, že změny jsou nutné, že změny vždycky uh, nastávají a že vždy tomu tak je, že tady není nic finálního, že právo je průběžným průběžnou tvorbou, že jsou zde vždy nějaké jiné situace, které nás nutí měnit věci. Já velmi tudíž podporuji zapojení uh, uh, Zapojení odborníků externích, třeba slyšením, konferencí, měli bychom přizvat různé odborníky či řekněme ty takzvané stakeholders, zainteresované strany, ale těch je samozřejmě nekonečné množství. Zdá se mi, že my tady rozlišujeme takovým způsobem, že lidé, kteří stojí mimo parlament, tak to nerozlišují. Vidíme, že tady narůstá pocit, který je eh, nepřátelský vůči tomu, co se děje v těchto, děje v těchto institucích. A my potřebujeme, velmi nutně potřebujeme nový způsob práce a nový způsob prezentace toho, co děláme. My ne prezentujeme naše výsledky dobře. Taková byla moje zkušenost v Maďarsku a myslím si, že bychom měli řešit i tento rozměr, rozměr prezentování našich výsledků. Já vím, že se o tom hovořilo mnohokrát od roku 2004, kdy jsem, jsem uh, poprvé se začal účastnit, ale moc se toho nezměnilo. Jsou tady dvě věci, které by měly být možná řešeny poněkud jinak. Jednak je to otázka, řekněme, dohledu přenosu pravomocí nyní a pak je zde mnohem širší problém, a to je způsob, kterým jsou pravomoci vykonávány v Bruselu. Něco je politického rozměru, něco právního a dále, jak je tato pravomoc velmi vzdálená těm lidem, nad kterými je vykonávána. A ti Ti lidé se tudíž cítí velmi bezbraní ve smyslu této pravomoci. Měli bychom se zamýšlet nad tím, jaké mechanismy můžeme nastavit, aby skutečně ty pravomoci Evropské unie byly navázány na občany eh, sdělovat něco 500 milionům občanů je velmi obtížné. To nemyslím si, že jsme si v tom vedli příliš dobře, protože je to obtížné, ale měli bychom stále přemýšlet o tom, jak těm lidem něco sdělovat. Je to rozdíl, jestli hovoříme o 500 milionech anebo 10, 15 eh, či řekněme 80, což je největší země Německo. Takže ten komunikační problém skutečně neplyne jenom z té kvantity, která eh, pak ovlivňuje i tu kvalitu. Já bych tedy navrhl, abychom se zamysleli, ne, abychom skutečně jako Evropská unie měli daleko větší účast na místní politice, na místních debatách, abychom řekli, jsme si vědomi toho, že na úrovni členských států eh, se dějí věci, které nejsou nám sdělovány přes jejich vlády, ale my chceme přesto být účastní této diskuse na úrovni členských států. To bude vyžadovat velmi radikálně nové myšlení, ale Myslím si, že to je jeden způsob, jak dosáhnout blíž k občanům a čím více o tom budeme hovořit, tím více lidí snad pochopí a uvědomí si, co dělá Evropská unie. Protože ta neznalost toho, co se zde děje, jak se to dělá, je, eh, je obrovská a tím by se nám podařilo také odstranit některé ty mýty je třeba politicky o tom hovořit. Nestačí to jenom eh, právně nebo ekonomicky. A to, co Roberto říkal o tom, jak je to komplikované a složité, to je skutečně něco, o čem je též třeba hovořit a řešit to. Neříkám, že uděláme malé knížečky o ekonomické správě pro ty hloupější, ale měli bychom se přiznat to, že to, čemu my rozumíme, protože jsme zvyklí na určitý jazyk, to neznamená, že tomu rozumí každý a my bychom měli najít způsob, jak to sdělovat většímu počtu lidí. Není to otázka jenom semantická, je to, eh, je to, je to otázka mm, toho, jak oslavit tyto lidi a že bychom v tomto směru měli jednat. Děkuji a slovo má pan poslanec Guerrero. Ano, děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat Rafalovi i Robertovi. Ty dva, budeme jim, budeme jim říkat dvěma R dva, našeho parlamentu. je tady určitý rozdíl mezi eh, reální, reálnou, skutečnou intelektuální spole, skutečno, zkušeností a zkušeností eh, politickou. Když jsem přišel do tohoto parlamentu, tak jsem se domníval, že Vše, co jsem studoval o kontrole, budu moci aplikovat i na další instituce. A v průběhu času jsem pochopil, že kontrola se ztrácí. postupně rada a vláda si vytvořili mechanismy, aby kontrolovali parlament, což je určitá frustrace při aplikaci Lisabonské smlouvy. Paradox je ten, že Lisabonská smlouva přinesla něco nového, což rozšířilo a navýšilo naši ambici Evropské unie vše bylo zablokováno a rozmělněno a zároveň reakce, které potřebujeme, nebo odpovědi, které potřebujeme, neobsahuje právě Lisabonská smlouva. A vlastně nás to nutilo, abychom jednali e, mimo smlouvu. A e, musíme zohlednit právě tuto rozporuplnou realitu, a, která je zároveň také paradoxní souhlasím s tím, že to je proces, kde musíme implikovat více subjektů, musíme jít mimo parlament a je dobrý nápad eh, zvát experty, organizovat zasedání a připojit do toho občanskou společnost. Pro mne jsou tady dva realitní principy, které musíme připomenout. Rafael a Roberto, ta dvě R, to připomenuli. Za prvé, naše úvaha se musí soustředit na specifické problémy a nesmíme se pouštět do úvahy o ideálním konstitucionalismu jak bychom v tom nejlepším možném světě mohli po- poskytnout ústavní strukturu eh, Evropské unii. Musíme se podívat na skutečnost, detekovat opravdové problémy a zjistit, jak je řešit. Druhý moment. Je tady hodně konstitucionalistů, kteří problém znají velice dobře. Reformy totiž realizujeme tak, že se díváme do zpětného zrcátka, díváme se na problémy z minulosti, abychom vyřešili problémy budoucnosti. A tudíž se domnívám, že musíme zjistit, co předložíme proti problémům, které jsme zaznamenali v minulosti, ale nesmíme se nechat zastavit těmi problémy minulosti, protože bychom nedokázali vyřešit problémy budoucnosti. Kromě těchto principů reality musíme provádět ambicioznější a otevřenější reflexy, která je zaměřena na budoucnost a umožní nám přemýšlet o tom, co chceme vyřešit teď. Ale také podle toho, co se stalo v té historické perspektivě, o které hovořil Roberto, musíme uvažovat o tom, co nám přinese budoucnost. To znamená předpokládat budoucnost. Mít tuto schopnost eh, eh, předpokládat, co se uděje, eh, udá v budoucnosti, je omezené. Ve Španělsku máme instituci, která se jmenuje Eh, vrchní rada pro vědecký výzkum. A já mám pocit, že není ani rada, ani vyšší a nedělá vůbec ani žádný vědecký výzkum. Děkuji. Contributo tutte le... Děkuji. Tady jsou zmenovány všechny ty akademické studie, diplomové práce, postgraduální práce, tak třeba snad nám to v práci pomůže. A teď má slovo pan poslanec Dav. Já se pokusím přeskočit celou část své akademické minulosti, ale stejně jako kolegové, i já se domnívám, že tato zpráva o více stupňové správě či vládě, o vícestupňovém vládnutí by měla eh, být na našem pořadu jednání, ale měla by, eh, měla by být přijata vytvořena během tohoto mandátu ještě před konventem v roce 2015. Jako výbor bychom měli být schopni vytvořit pra, zprávu, která nastaví nezbytnou agendu pro hlubší integraci pro konvent. Součástí této agendy musí být i to, jak řešit problém států a voličů, kteří se nechtějí vydat federální, federalistickou cestou. která je však přáním většiny. Určitým spouštěčem či, spouštěčem či důvodem pro tuto zprávu o vícestupňovém vládnutí bylo prosincové rozhodnutí Evropské rady které se vyrovnávalo s tím britským blafováním, a, a které se chtělo od, mm, jak si vzepřít tomu, aby změny smlouvy byly vetovány eh, premiérem Cameronem. Eh, Je pravděpodobné, nevšak jisté, že reforma smluv za podpory všech 27 členských států plus Chorvatska nebude nadále možná. To znamená, že Lisabonská smlouva je vlastně i poslední smlouvou, která skutečně váže všechny členské státy ke stejným politickým cílům a k účasti na stejném právním pořádku. Máme-li jakýmsi způsobem rozumět té nadcházející fázi ústavního vývoje musíme tento problém řešit, totiž problém, který spočívá v rozdílných názorech a divergenci postojů. Záchrana eura vyžaduje fiskální unii a vyžaduje federální ekonomickou vládu. A to, to nebude za účasti všech členských států. Domnívám se, že spravodajové se zde pouštějí do příliš filozofické a široké diskuse o povaze evropské integrace a a že by bylo lepší aby se zaměřili na ten užší pohled, což i samo o sobě bude velmi náročným úkolem. Děkuji, máme skutečně velmi málo času, takže dám slovo panu poslanci Sondgardovi a potom již asi nebude čas na odpovědi. Věřím, že eh, spoluspravodové si poznamenají, co tady bylo řečeno, že to zohlední při následujícím přednesení svého dokumentu. Takže pan poslanec Sondergaard. Tak eh, til ordførende for øh, oplægget. Děkuji oběma zpravodajům za prezentaci titul textu týkající se ústavních problémů vícestupňového vládnutí v Evropské unii. Je, podle mého názoru by byla dobrá věc, kdybychom si udělali představu o tom, co s tím chceme dělat. Analýzu tohoto problému, jak je závažná tato analýza a do jaké míry chceme tento problém řešit. Já si myslím, že je velký rozdíl v přístupu podle východiska, které použijeme. Náčrt řešení spočívá e, především v tom textu, vychází z toho textu a e, myslím si, že, bych, že by bylo rozumné, kdybychom m, mm, připravili několik možných řešení každém případě bychom se měli vyhnout tomu, abychom neměli jenom seznam e, komisí. My nemůžeme jenom vyjadřovat svá přání. E, my jsme říkali, že pak by měl, by měl se stát součástí smlouvy za pět let, to je naše přání. A byla tady celá řada nástrojů, které byly přijaty. MES, F, e, SF, to jsou mechanismy, které vlastně budou trvat několik let, i když jsou součástí smlouvy. Tak si myslím, že musíme i nadále zůstat realističtí vůči současné situaci a nesmíme se spokojit s tím, že jenom vyjádříme svá přání. Před několika dny se ve výboru pro rozpočtovou kontrolu konala schůze týkající se demokratické kontroly jednotlivých mechanismů stability MES, SEM a FESF. E a účetní dvůr řekl, že proto, abychom, aby mohl provést svůj úkol, musí uh, se setkat s jednotlivými národními účetními dvory, to znamená aplikovat prostě eh, všechno, vše, veškeré zkušenosti schromáždit, abychom mohli pracovat eh, na té vyšší úrovni. A eh, tady si musíme uvědomit, že národní úroveň hraje daleko větší roli, než jsme si mysleli, protože je ta mezivládní dohoda. A to musíme zohlednit v rámci meziinstitucionální spolupráce. Já se domnívám, že by tady měla být různá řešení, ale důležité je, abychom zohlednili právě i takovýto druh úvah. Domnívám se, že díky slyšení bychom mohli začlenit celou řadu dalších eh, subjektů. Děkuji. Děkuji. Vidím, že eh, zpravodajové tedy souhlasili s tím, že se nebudou vyjadřovat. Pan Guerreiro si ovšem přeje znovu vystoupit, takže velmi stručně. algo que ha dicho Roberto Gualtieri, que es que tenemos que explorar las Domnívám se, že bychom měli proskoumat veškeré možnosti, které nám poskytuje současná struktura. Byl to problém jež půl druhého roku v Evropském parlamentu jsme neměli stejné vnímání potřeby, zda zavést reformy či nikoliv, zda dosáhnout určité cíle e, při využití již existujícího rámce. To byla debata, kterou jsme vedli, pokud jde o fiskální smlouvu. Rozpočtová smlouva. To zdůraznil Roberto. Musíme využít maximálně toho, co existuje. La materia. eh... Děkuji. Věřím tedy, že jsme téma probrali poměrně obsáhlým způsobem a nyní je na našich zpravodajích, aby nám co nejdříve tedy sdělili, jak to bude probíhat z metodického hlediska, slyšení a tak dále. Dobrá, přistupme k dalšímu bodu a to je bod číslo 6. Rozpočet na rok 2013, mandát ke třístranným rozhovorům. Spravodaj je kolega Guerrero Chtěl bych vám připomenout, že na poslední schůzi jsme si vyslechli zpravodaje pro obecný rozpočet, paní poslankyně Lavia, a nyní bychom měli hovořit o rozpočtovém postupu zaváděném eh, Lisabonskou smlouvou, tedy že návrh eh, vypracovává komise prostřednictvím tzv. třístranných rozhovorů. A nyní dávám slovo panu poslanci Kererovi. Děkuji. Budu velice stručný. protože základní část nebo podstatná část tohoto stanoviska jsou vlastně konkrétní čísla, která máte v návrhu výboru pro rozpočet 2013. A tato čísla byla předložena včera. Teď o nich promluvím velice stručně. Ale jsem si jist, že další členové výboru neměli ještě přístup k těmto údajům a tak je důležité, abychom provedli výměnu názorů na toto téma. A rád bych řekl, že jak dobře víte, musíme zpracovat stanovisko k rozpočtu, kde bychom schromáždili názory více výborů, aby rozpočtový výbor mohl započít troj rozhovor k tomuto tématu. Jak vypadá náš harmonogram? Dnes předložíme zprávu, já vyslechnu jednotlivá stanoviska na toto téma a pak tady bude lhůta pro podání pozměňujících návrhů koncem května zhruba, abychom to mohli odhlasovat a začlenit do návrhu rozpočtového výboru. A pak bude druhý dokument týkající se čísel. To znamená konkrétní množství, konkrétní čísla. Předseda, koordinátoři sekretariá to potom zpracují a my bychom, to, my bychom vše měli přijmout ještě než vypukne léto, abychom mohli zahájit vyjednávání. V jakém duchu zpracuji tento návrh stanoviska? Budu vycházet ze stanoviska, že Evropská unie nemůže v budoucnu se za obírat pouze stabilitou, rozpočtovou stabilitou, ale musí eh, se dostat z krize a musí mít ekonomický, ekonomický, eh, ekonomickou sílu s daleko větší kapacitou než do posud. Vím, My jsme měli setkání s panem Leviou, který je, rozpoč- který je e, eh, spravodajem pro rozpočet a někteří členové eh, ústavního výboru nesdílejí eh, většinový názor. To znamená poskytnout Evropské unii více zdrojů, abychom mohli lépe řešit krizi a také podpořit růst, zaměstnanost ale ta kvantitativní stránka pro tento výbor není nejpodstatnější, protože my nejsme výborem, který by byl, který by byl zaimplikován do evropských investic. Takže pokud je o konkrétní otázku, o konkrétní problém pro rozpočtový výbor, ta zpráva, to stanovisko se zabývá řadou konkrétních údajů, například to, že příští rok bude eh, Evropský rok eh, občanství a je tady také ta skutečnost, že iniciativa, ta občanská iniciativa vstoupí v platnost poslední rozpočet, který byl přijat před nejbližšími evropskými volbami, je právě tento, takže musíme zohlednit i ten volební proces, podporu evropským politickým stranám, které budou muset předat všem národům Evropské unie eh, tuto úvahu o budoucnosti EU. A to jsou tedy hlavní body, jimi se zabývá e, návrh stanoviska a v čem je závažné toto stanovisko našeho výboru. Pokud je o čísla předložená e, výborem v té prezentaci e, rozpočtu, například je tam ta položka Evropa pro občany, obsahuje stejné, eh, stejné částky jako v loni a Evropa občan 2013 snížení oproti rozpočtu 2012. Možná, že k tomu máme nějaké vysvětlení. To znamená, že příští rok musíme aplikovat ten rozpočet, který jsme měli v roce 2012, pokud jde o elektronickou komunikaci tam máme lehký nárůst, ale čísla, celková čísla pro 2013 se velmi podobají těm číslům, která jsme měli v roce 2012. Tudíž já teď eh, nebudu hovořit o těch jednotlivých číslech, protože samozřejmě to ještě budeme mít k tomu příležitost později, ale požádám členy výboru, aby se mnou sdíleli tento názor, podle nějž eh, rozpočet eh, na, eh, našeho výboru, rozpočtového výboru by měl přispět k tomu, abychom se z toho dostali, z této krize. Pak je tady občanská iniciativa, ten rok občanství a financování volební kampaně v roce 2014. Musíme zohlednit to, že výbor navrhuje stejné zdroje, stejné příjmy jako v roce 2012, tak teď máte čas na to, abyste se na to podívali hlouběji. Děkuji a slovo má pan kolega Sondergaard. So, Sodargas, promiňte, říká pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Já to vezmu velmi stručně. Zatím ještě se nedostáváme ke konkrétním číslům a rozpočtu. Chtěl bych jenom panu zpravodaji Gerejrovi poblahopřát eh, tady k tomuto sice krátkému, ale velmi výstižnému dokumentu, k tomuto návrhu stanoviska. Podle mého názoru velmi správným způsobem řekl, že je potřeba se zamyslet nejenom nad škrty, ale také nad těmi oblastmi, kde bychom mohli a kde bychom měli a kde bychom skutečně možná měli tady rozpočet navýšit a posílit. Jak již bylo řečeno, příští rok bude rok předvolební, zároveň to bude rok evropských občanů a to všechno tady jsou zcela jasné argumenty. Takže já určitě podporuji tu hlavní linii a věřím, že budeme dále spolupracovat na tomto návrhu. Děkuji. Děkuji, vypadá to, že se ještě někdo další nehlásí. Přeje si pan poslanec Guerrero něco doplnit? Myslím si, že to, co řekl pan Sodergaard, je zcela správné. On byl zpravodajem již v loni a já jsem se vlastně inspiroval jeho činností. Já mu chci poděkovat za to. Bene, allora. Děkuji mnohokrát. Tímto tedy uzavírám tento bod a můžeme přistoupit k hlasování. Máme tady několik věcí a jako první je zde zpráva paní poslankyně Gurmaj. Navrhuji tedy, abychom již rovnou přistoupili k hlasování. Jak víte, bylo předloženy čtyři pozměňovací ná... kompromisní návrhy. O tom prvním hlasujeme na samém začátku. No, e ah, sì, sì. Eh, prima ancora di passare ai voti però mm, mi, mi viene in mente che ieri Eh, ano, bylo mi tady řečeno, že včera, kdy jsme tady z časových důvodů museli rovnou dát slovo místo předsedkyně Evropské komise, tak jsme eh, vynechali jednu věc, a to sice schválení zápisu ze, z předchozí schůze. Čili z formálních důvodů to musíme nyní napravit a ptám se, je někdo proti schválení zápisu? Uh, není, takže zápis předchozí schůze je schválen. Děkuji. Dobrá. Pokud nikdo nic nenamítá, přistupme k hlasování a budeme hlasovat zejména o těch kompromisních návrzích. První je kompromisní návrh D. Kdo je pro, zvedněte ruku. Proti? tři proti. Kdo se zdržel? Jeden. Přijato. Můžeme tedy Sì, dobbiamo però procedere al voto per divisione. Dobra, ale musíme tedy hlasovat odděleně u některých bodů. Čili nejprve hlasujeme o textu bez slov kapodel nebo č of d, má asi na mysli pan předseda. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jeden. Takže přijato. Dále hlasujeme o slove chair of the. Kdo je pro? Proti? Čtyři. Zdrželi se? Jeden. Takže pojďme dále. To znamená tady to oddělené hlasování. Bod číslo 3. A hlasujeme o odstavci 1, ovšem bez slov. Members of the Bureau and Coordinators of. Kdo je pro? Proti? Dále hlasujeme o těchto slovech, které jsme předtím vyjmuli. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A dále tady máme oddělené hlasování k odstavci 5. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Dále oddělené hlasování o odstavci 6. Kdo je pro? Proti? Takže dále odpadují všechny návrhy zahrnuté v tomto návrhu a můžeme přistoupit k návrhu číslo dvě. pana zpravodaje. Kdo je pro číslo zvednu, zvedněte ruku. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Takže o návrhu 2 jsme již hlasovali a nyní bychom měli přejít k návrhu 27, říká pan předseda. Tedy jenom ta část týkající se bodu 3 a 4. Takže hlasujeme o návrhu číslo 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní tady máme kompromisní návrh A. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Dále kompromisní návrh B. Kdo je pro? Proti? Tři. Zdrželi se. Jeden. Přijato. A dále tady máme poslední kompromisní návrh C. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Tímto se dostáváme k poslednímu hlasování o odstavci 5, to je návrh číslo 9 DAF. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Uh, Zamítnuto, říká pan předseda. Zamítnuto, ano, jistě, opravil jsem se. Takže přistupme k konečnému hlasování o vaznění pozměňovacích návrhů. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Tři, čtyři, čtyři se zdrželi. Takže tímto je návrh rozhodnutí přijat a gratulujeme. Dobře, čili 27 pro, 5 se zdrželo a jeden byl proti. Toto je výsledek. Dobrá, přistupme k dalšímu bodu, k další zprávě, kterou zde máme. A má slovo pan poslanec Dav. Pane předsedo, já bych chtěl požádat o jmenovité hlasování k tomu této věci na základě článku 195.3. Děkuji. Ano, pane kolego Dafe, vy tedy s tímto chcete již předjímat eh, výsledky vašeho návrhu, ale s tím musí souhlasit kolegové. No, já se vždycky snažím řídit tím, co eh, sám kážu. Jednat podle toho. Ano, dobrá. Takže kolegové, podpoříte eh, tento návrh? Podporu nevidím. Nebo takto, kdo je tedy pro? Kdo je pro postupovat podle tohoto návrhu?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 možná mohl naznačit, zda to jmenovité hlasování, tedy tak to přejete si to jenom pro závěrečné hlasování nebo pro všechny hlasování, aby proběhlo jmenovitě? Chtěl bych pro ta zásadní, pro ty zásadní pozměňovací návrhy, což je zejména pozměňovací návrh 3 a potom také eh, k hlasování o celé zprávě. S tím však, že pokud trojka neprojde, potom vlastně se celá ta ehm, věcná stránka té zprávy anuluje. Prostě nemá to žádnou cenu a nebude mít smysl postupovat dále za Pozměňovací návrh 3. Co se týče pana Vilanda, já bych byl proto, abychom byli proti jeho pana Vilanda, abychom byli proti jeho pozměňovacímu návrhu, ale uvidíme, jak dopadne pozměňovací návrh číslo 3, zda projde či nikoli. Quindi alla mia domanda lei risponde. Takže na moji otázku tedy říkáte, že elektronické hlasování si přejete u té trojky. Zbytek vás zase tak nezajímá. Je to tak? A také k hlasování k celé zprávě. Ano, jistě. Dobrá, tak to je v pořádku. A ještě se hlásí pan Trž, Tržakovsky, si přeje vystoupit? A vy říkáte, že máte hlasovací štítek, aha. Tak... Eh. Allora, ma la scheda, hanno tutti la scheda perché... Dobře, mají všichni hlasovací štítky, protože pan poslanec, kromě pana poslance Tržakovského, ani vy nemáte, nemáte hlasovací kartu? Aha, tak v tom případě tedy nevím. Buď to budeme hlasovat elektronicky, anebo jeden po druhém. Čili přistoupíme k elektronickému hlasování. Ten, kdo nemá elektronický štítek, tak bude vždy vyzván, aby nám sdělil, jak hlasuje. Dobrá, hlasujeme o pozměňovací návrhu číslo 3 pana zpravodaje. Zahajuji hlasování. Eh, eh, eh, eh tutti votato, Hlasovali všichni? ale ještě nejprve, jak hlasuje pan Tržakovský proti, kolega Hefner, jak hlasuje pro. Dobře. A vy máte hlasovací štítek. Takže končím hlasování. Hlasovali všichni? Ano. Čili výsledek je. A máme tady. Šest pro, říká pan předseda. Promiňte, mluvila vlastně, se pan předseda, musíme to samozřejmě upravit, to znamená Hefnera a Tržakovského, čili 13 proti a 8 bude pro. 8 pro, 13 proti. Takže je to zamítnuto. Pan poslanec Wieland. Rád bych, abyste ještě přijali můj hlas, protože moje karta nefunguje. Mi sembra abbastanza chiaro. Elettronicamente... Každopádně připadá mi to poměrně jasné. Elektronicky je to 7 pro, 12 proti. My jsme tam připočítali 1 pro plus další 1 proti. Na základě toho, co mi řekli kolegové, teď mi kolega Výland říká, že také hlasuje proti, protože ani jemu nefunguje zařízení, to znamená, výsledek je následující. 13 proti 9 pro, říká pan předseda. Ale ne, nesouhlasí kolegové. Ah, sì, sì, chiedo scusa. Omlouvám se, říká pan předseda. Omlouvám se. Samozřejmě, takže pan poslanec Vílan říkal, že hlasuje proti, čili opravuji hlasy pro 8, hlasy proti 14. Nikdo nemá námitky? Ano, toto je tedy výsledek. Takže máme tady návrh číslo 1, ovšem ten je stažen, takže to stejně hlasovat nebudeme. Také návrh číslo 3 byl stažen, říká pan předseda. A máme tady jenom dále číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Jednoznačně zamítnuto. Pane předsedo, pane předsedo. Ona skutečně celá ta zpráva je tímto odstřelena. Není potřeba přistoupit k závěrečnému hlasování protože v podstatě není o čem hlasovat. Děkuji panu poslanci Dafovi. Je to skutečně tak, jak říkáte vy. Já samozřejmě nechci nikoho odstřelit, ale prostě eh, demokracie je taková. Takže eh, dále musíme přeskoumat otázku článek 117 nařízení. Tady k tomu jsem zpravodaj já osobně, jak víte. Bez mikrofonu. Signora una C'è la mozione d'ordine o comunque una richiesta di parola da parte Aha, takže hlásí se o slovo paní poslankyně Gurmají. Samozřejmě nemohu říci ne, takže ještě předtím, než přistoupíme k bodu číslo 13, dávám slovo paní poslankyni Gurmají. Eh, thank you very much. I really would like to use the opportunity that... Děkuji. Já bych chtěla využít příležitosti, že jsou zde všich, skoro všichni členové výboru. Eh, včera přece zde byla prezentace paní Redingové, ale ona přitom neodpověděla jednu, na jednu z mých otázek. Ona hovořila o celoevropské televizní síti, na které bylo 9 milionů a 2,8 se eh, utratilo, ale byl, zbytek peněz se neutratil, protože ten projekt byl zastaven. Bylo to 6 milionů euro, které nebyly vynaloženy. A mě by zajímala názor tohoto výboru v tom smyslu, že chceme si vyžádat písemnou odpověď, nevíme, zda ty peníze jsou Eh, nebo zmizely. Je to velká částka, protože byly, pokud byly tyto peníze vynaloženy na jiný účel, tak by o tom měl Evropský parlament vědět. Chairman, I think uh, Mrs. makes a very... Já si myslím, že bychom měli skutečně trvat na tom, aby komise eh, zodpověděla tuto otázku. Jsem přesvědčen o tom, že celý výbor s tím souhlasí. Appoggiamo? Ano, takže to jistě podpoříme. Děkuji, paní poslankyni Gurmaj. Dobrá, a nyní přistupme tedy. Takže děkuji, ano, děkujeme všichni. A dále tedy přistupme k bodu číslo 13, to je výklad článku 117. Spravodajem jsem já a jak víte, tak je to eh, na žádost výboru pro zahraniční věci. A ještě někdo si přeje slovo? Ano, samozřejmě nemusíme už o tom hovořit, hovořili jsme o tom mnohokrát, ale je to v podstatě velmi jednoduchá věc. Výbor pro zahraniční věci eh, přeje, abychom zaujali stanovisko nebo eh, nějaký výklad tedy, nebo zda se bude měnit to nařízení případě, že rada nebo komise neodpoví do 6 týdnů na eh, otázku parlamentu, tak se taková věc dá na pořad jednání příslušného výboru před jednáním předcházejícím hůtě, kdy vyprš pro zodpovědění těchto otázky. Takže výbor pro zahraniční věci si přeji, abychom se k tomu vyjádřili, protože jsou určité obavy, že kdyby se tam měly tyto věci takto vždycky nečekaně zahrnovat, tak by ten eh, pořad jednání byl příliš plný a už tak je to velmi nabité, takže by se to špatně stíhalo. Eh, já jako zpravodaj se domnívám, že by se tam nemělo možná nic měnit, protože je prostě potřeba ty otázky klást správným způsobem. Tady není jenom článek 117, který eh, se tady aplikuje. A článek 117 říká, že na prvním zasedání příslušného výboru se na pořád jednání vloží příslušné téma, na něž komise ani rada neodpověděly. Takže v podstatě to pravidlo je tam jasně napsáno, to nesmíme ignorovat. Ale potom je tady ještě článek 193 nařízení a v něm se říká, že předseda výboru, by, který svolává výbor, tak stanoví pořad jednání a také stanoví pořadí jednotlivých bodů 1, 2, 3, 4 a tak dále. Tudíž to je na něm, aby on zařadil příslušný bod na pořad jednání a určil, kdy se o něm bude projednávat. Následně samozřejmě výbor pořad jednání schvaluje, činí příslušné změny, může nějaký bod e, posunout, předsunout nebo odložit a podobně. Takže je tady určitá flexibilita. Podle mého názoru je tady tedy již určitá flexibilita ve výkladu tohoto nařízení. E, podle mě tedy nemusíme nijak to nařízení měnit. Podle mě je to již dostatečně ošetřeno tak, jak to je. Máte to tam tedy eh, ve všech jazycích. Jestli si přejete, můžeme už o tom hlasovat dnes. Ale kolega Galtieri si k tomu něco přeje říci? Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říci, že toto skutečně není úplně zásad, životně zásadní otázka, ale já tady mám prostě určité technické pochybnosti o oprávněnosti tohoto výkladu. Tudíž já osobně eh, se domnívám, že by měla být změna článku 117. Možná by tam měly být vyškrtnuto, že to musí být na pořadu jednání příští schůze. Možná takto tedy. Ale samozřejmě jsem schopen se přizpůsobit i názoru ostatních kolegů. Není to opravdu úplně zásadní věc protože kdybychom to takto upravili, tak by tam byly větší eh, flexibilita v tom, kdy se o tom tématu bude jednat a také by to snížilo tlak na vnější službu při odpovídání těchto otázek. Podle mě to je prostě určitý problém, který by se takto vyřešil. Než aby prostě tady tam byla ta povinnost zařadit to na pořad jednání vždy a následně třeba nějakým hlasováním to změnit, odložit, vyškrtnout a podobně ale jak říkám, není to úplně zásadní věc, takže nějak eh, výrazně za to bojovat nech nemusím. Jsem schopen přizpůsobit se tedy i názoru ostatních členů výboru. Děkuji. Děkuji panu poslanci Gualtierimu za tento velmi mm, příznivý vstřícný postoj a slovo má pan poslanec Martin. I'll be, I'll be já budu stručný, je to maličkost pedantická. Já já mm, bych chtěl vědět, co se znamená být na pořadu jednání. Může to být jenom reakce na nějakou odpověď, takže nemusíme předpokládat, že to bude dvou či tříhodinová debata ke každé otázce. Já jsem pro, abychom to tam měli, protože eh, to tlačí na ostatní instituce, aby eh, aplikovali eh, ustanovení 177 a aby nám, aby nám dávali odpovědi. Jde o určitý tlak na komise, komisi, aby rychleji reagovala na požadavky parlamentu. Děkuji, pan poslanec Hefner. Děkuji, já budu stručný. nemůžeme změnit eh, určitou kulturu postupů ve výboru. Jde o výklad procesních pravidel. Já se stavím za váš výklad, vaší interpretaci a domnívám se, že to je dobré řešit právě cestou výkladu, namísto abychom toto abychom znovu měnili jednací řád, zejména eh, ta slova next meeting na příští schůzi. To jsou slova, která nechávají celý ten problém dost otevřený a myslím si, že je důležité, abychom to zmínili. A to také vy navrhujete, že tady je určitý manévrovací prostor nejenom pro předsedu, ale pro celý výbor. Takže já plně podporuji to, že to budeme řešit výkladem. Děkuji, takže již tady byla vyjádřena určitá vstřícnost. Já, já tady navrhuji, abychom hlasovali o tomto návrhu výkladu. Kdo je pro, zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže schváleno, přijato. V podstatě jednohlasně. Dobrá, přistupme tedy k dalšímu bodu. A to se týká uh, vyšetřovacích výborů. Je to poměrně zásadní téma, pan zpravodaj je pan kolega Martin. My jsme o, o tom dokumentu pane kolegy jež hlasovali, ale zatím se to ještě nedostalo na plenární zasedání, protože tam prostě byly určité pochybnosti, rozdílné politické názory, takže pan kolega byl eh, pověřen tím, aby se snažil nalézt nějaké řešení, které by umožnilo hlasování na plenárce. Dnes uvidíme, zda se to podařilo. Pane Martine, máte slovo. Thank you, Chair. Um, you're absolutely right. Děkuji, pane předsedo. Máte eh, mm, pravdu, již to tady eh, leží 8 měsíců. Přijali jsme eh, ten, tuto zprávu v říjnu a zatím se nám nepodařilo ji dostat na plenárku. Doufám, že se nám to podaří na druhé květnové plenárce velmi stručně, všichni si asi vzpomenete, o, če, o co se jednalo. Je to právo podle Lisabonské smlouvy vytvářet nová pravidla pro vyšetřovací výbory. My jsme se rozhodli, že uplatníme toto právo, protože eh, <clears throat> ta poslední vyšetřovací komise, která mě se týkala Equitable Life pojišťovny, neměla dostatečné eh, pravomoci ani možnosti postihů, pokud se někdo neúčastnil jako svědek například. My jsme přijali tuto zprávu 16 ku 1, takže máme velmi silný mandát, ale to je, tím pádem je obtížné tento mandát jak si opouštět či rozmělňovat. Chci poděkovat stínovým zpravodajům za spolupráci Eh, s dalšími institucemi a chci poděkovat také sekretariátu, který se zapojil do technických diskusí, zejména s radou. Já jsem se snažil vyjednat za dánského předsednictví kompromis, kompromisní stanovisko, dánské předsednictví spolupracuje velmi dobře. Když jsme to poprvé probíhal, probírali na radě, ta ne- reakce byla negativní, bylo by to zamítnuto, bylo by to bývalo zamítnuto, ale dánská delegace vysvětlila to zdůvodnění, ty důvody, které nás vedou a také pan komisař Šef eh, Čovič byl velmi vstřícný k těm pozměňovacím návrhům a tudíž v konzultacích, ale ne úplně vždy ve shodě se stínovými zpravodaji jsem navrhl eh, tyto návrhy pozměňovací. Ne, každý stínový zpravodaj se s nimi stotožnil, ale navrhuji, aby jako, abych jako zpravodaj předložil tyto plenárce, tyto pozměňovací návrhy a tam, kde se shodneme, tam připojím i jména stínových, ale například pan Wieland. Nejsem si úplně jist, ale myslím si, že celkem je srozuměn s těmi mými návrhy a pokud bude s tím souhlasit, tak tam také uvedu jeho jméno jako i jména dalších stínových zpravodajů zpravodajů, pokud tedy s tím budou souhlasit. Tyto pozměňovací návrhy neuspokojí všechny členy výboru a nejsou základem automatického přijetí dalšími institucemi. Jde, musí se nadále jednat. Důvod, proč je předkládám, je tento za prvé, že e, ostatní instituce mají ten dojem, že jakmile se to schválí, tak už je e, konec, už se s tím nedá nic dělat. To je špatný výklad toho našeho postupu, protože e, vždycky vlastně je to návrh parlamentu, který ostatní instituce mohou nebo nemusí přijmout, ale komise měla za to, že jakmile to projde plenárkou, tak již nebude moci s tím nic dělat, že to um, pravidlo bude natvrdo nastaveno, že tam nebude možno manévrovat. Ale každopádně si myslím, že by parlament měl ukázat určitou flexibilitu ve směru k dalším institucím a to je také základ těch, těch pozměňovacích návrhů, které jsou kompromisní. O co jde? Za prvé rada měla za to, že se vyjadřujeme příliš právnicky a že vlastně tady z těch vyšetřovacích komisí děláme úplný uh, soud, ale mm, není, nejsem s tím v souladu nicmé. A pokud se však rada domlíva, domnívá, že když změníme slovník takže, a nezměníme podstatu, mm, tak eh, to bude lepší. My tady v článek 11 se změnili, aniž bychom měnili uh, Um, jaksi obsah, takže my toho hovoříme abychom předvolávání svědků, tak zde místo toho hovoříme o zajišťování výpovědí či důkazů, uh, vyžadování si znaleckých posudků, to tam je také. Potom článku 15, tady jsem nechal název svědci, ale místo předvolávání svědků a jejich Eh, nehovořím zde o svědcích, ale o jednotlivcích podávajících svědectví, něco takového. Bylo velmi obtížné ten jazyk nějak změnit a nepoužívat to slovo svědek. Ale pokud to udělá radě radost budeme tedy hovořit o osobách podávajících svědectví, pokud jim to bude eh, řít, znít méně právnicky. Eh, věcné problémy byly s další institut, s dalšími institucemi institucí, eh, například že svědci by měli být vysloucha, vyslycháni za zavřenými dveřmi a já jsem mm, to uh, z, Eh, bylo, přičemž by to bylo na rozhodnutí, to je vyšetřovací komise. Komise zdá to bude za zavřenými dvězmi, dveřmi, takže to jsem pozměnil. Eh, pokud to má být in kamera, nemusíme nutně říct eh, a nutně ano, ale je potřeba to také zdůvodnit, pokud je tento požadavek předložen. Pokud tomu tedy rozumíte, co se snažím říci. Uh, Nebudu mm, hovořit o všech těch eh, pozměvacích návrcích, ale největší eh, otázka byla vznášena kolem článku 17 právo předvolávat eh, osoby k výpovědi, zaměstnance a někteří Kolem toho byl skutečně velká diskuse a velké protesty. Pan Agňu, myslím, že nevím, jestli je tady, je tady stále. Představitel jeho frakce říkal, že bychom mohli si pozvat třeba královnu a ta by eh, neměla žádnou jinou volbu a musela by se před vyšetřovací eh, komisi eh, dostavit. A samozřejmě to je něco, čeho se potom chytí tisk a takový nesmysl ještě nafu, nafukuje. Komise, myslím, nebyla příliš férová a týkalo se to také otázky, zda můžeme předvolávat tlumočníky, eh, kteří eh, a že bychom je zneužili k tomu, abychom zjistili, co se pak říká, jak si za zavřenými dveřmi a tak dále. Takže já jsem navrhl opět kompromis, který umož, umožňuje to, aby buď, uh, sti, buď ten, ten, kdo je přizván, buď tedy splnil tu výzvu a nebo vysvětlil, a pokud je to komisař nebo vyšší úředník, vysvětlil, proč nemůže eh, před tou vyšetřovací komisí vypovídat. Není to ideální řešení, ale je to vstřícný krok vůči komisi. Takže buď se dostavit, anebo vysvětlit, proč ne. Pak tady byly další uh, věci, ale celkově všechno jde tím směrem, že chceme eh, si zachovat to, co je pro nás podstatné, ale udělat určité ústupky směrem k dalším institucím. Co se týče nějakých eh, úplných nemožností eh, v této zprávě, to, co je pro mě takzvaná red line, pro mě byla red line taková, abychom zlepšili vlastně výsledek toho jednání a výstav ten zprávy, aby to bylo lepší, než je, to, než je stávající situace. Děkuji. Děkuji panu poslanci Martinovi za to, že se zhostil tohoto obtížného úkolu. A slovo má pan poslanec Dav. Pane předsedo, já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za odvedenou práci. Myslím, že je důležité, abychom pochopili, o jak citlivou otázku se jedná. Je to druhé místo ve smlouvě, kde parlament má právo vlastní iniciativy. První případ je samozřejmě volební postup. Tam zatím jsme pokroku nedosáhli, jak víme, a bylo by dobré, kdybychom mohli dokázat, že parlament je schopen se zhostit svého práva iniciativy v této otázce. A je to také mimořádně citlivá záležitost. protože eh, zde zasahujeme i do vnitrostátního práva v takových situacích, kdy eh, zkušenosti vyšetřovacích komisí v různých parlamentech se velice liší. V některých členských státech se jedná o poměrně častou běžnou situaci, že probíhají vyšetřovací komise. Jinde to zase vůbec není. Čili musíme se zamyslet nad tím, jak dosáhnout dohody mezi námi a také dohody s radou. Já souhlasím s návrhem, abychom tyto návrhy předložili plenárnímu zasedání a já jsem připraven je za ALDE podpořit. Ale Eh, chtěl bych říci, že musíme jasně říci, že to je něco, za čím my si plně stojíme a co jsme schopni mm, realizovat náležitým způsobem, protože by to mohlo poukázat na rozdíly mezi našimi frakcemi, stejně jako je tomu v případě těch volebních postupů, z těch důvodů, které jsem již zmínil. Čili já bych souhlasil, že to podpořím na plenárním zasedání, aniž bych ale se chtěl ještě zavázat k nějakému konečnému závěru. Dle mého názoru je velmi politování hodné, zejména to, že tam vypustíme ty eh, právní opravné prostředky. Protože jestliže tedy eh, by se z toho měl stát nějaký bezzubý proces, tak potom samozřejmě budou zaznívat otázky o důvěryhodnosti eh, veškeré této aktivity v některých případech, samozřejmě ne ve všech případech. Ale pokud tedy zahájíme trialog, což zřejmě ano, tak bych chtěl říci, že si budu přát skutečně, aby se nastolila ta otázka opravných prostředků během této diskuse. Děkuji. Děkuji panu poslanci Dafovi. Slovo má pan poslanec Víland. Já vielen Dank. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Pan Martin otázku předložil velmi dobře. Domnívám se, že kolegové z EPP přijmou celý dokument a mm, také bychom tady neměli mít takového papírového tygra. To není případ rady. V německé literatuře existuje obraz obra takového strašidla obra. A čím blíže se k němu přibližujeme, tím se tato postava zmenšuje a zjišťujeme, že vlastně obra vůbec nejde. Takže bychom si měli takovouto situaci uvědomit a je tady určitý počet bodů, které bychom měli zohlednit. Eh, Complier Explain to je dobrá věc, protože to, to udrží ten nátlak z politického hlediska a svědek, ať ho nazýváme jakoliv, nemůže rozhodnout o tom, zda bude předvolán za zavřenými dveřmi či nikoliv. A já eh, se domnívám, že eventuálně musíme mít, eh, musíme použít eh, proceduru zavřenými dveřmi, i když je tady těžká politická situace, anebo když komise řekne, když nevyslechneme tohoto svědka důvěrně, pak mu nedovolíme svědčit a vyšetřovací komise si bude muset položit otázku, zda budeme požadovat eh, s zavřenými dveřmi ve všech situacích, či nikoliv. A ten, kdo něco řekne, tak eh, musí od něj vyžadovat, aby respektoval pravdu. A to je podle mého názoru zcela zásadní záležitost. A v tom textu musíme říci, že členské státy se zavazují k tomu, že falešná svědectví budou potrestána stejně přísně, při nejmenším, jako kdyby se věc odehrála v Národním parlamentu. Pane Dafe, některé členské státy nemají tuto tradici. A ty postihy se mi zdají být velice důležité. Ten menšino, to menšovité hlaso, menšovin, menšinové hlasování je důležitý bod kvalifikovaná většina eh, v komisi eh, musí eh, se vyjádřit, musí mít možnost se vyjádřit a když se menšina chce nějak vyjádřit, také musí mít na to právo. Podle mého názoru je důležité, aby otázka při prvním čtení, pakliže se ta otázka položí, je to velice důležité pro vyšetřovací komise, možná, že bychom to měli obrátit, a naléhám opravdu, trvám opravdu na tom, aby co nejrychleji doš, aby co nejchvíli došlo k dialogu s různými subjekty a z tohoto důvodu spravodajové a stínoví spravodajové by se do toho měli pustit. Pakliže budeme konstatovat, že tady je manévrovací prostor u dalších protagonistů, musíme to co nejrychleji zohlednit. Eh, děkuji panu poslanci Výlandovi, slovo má pan poslanec Hefner. Vielen Dank. Ano, děkuji. Je tady celá řada zásadních otázek, které zde byly předloženy vzdor tomu, i když bych měl spoustu věcí k dodání. Já se soustředím na e, procedurální otázku. Opravdu si nejsem jist, že jde opravdu o správný postup. V tomto případě pracujeme na tom setboxu, na, té, na, té, na tom nástroji, který budeme používat. Mandát nám byl poskytnut našimi voliči a Lisabonskou smlouvou. A chceme provádět kontrolu a tady chceme vykonávat vyšetřovací právo. Chceme-li to, tuto roli plnit, je jasné, že že ze strany komise a rady tady není žádné nadšení, když počítáme s určitými nástroji. Zpráva pana Martina, o níž jsme dlouze jednali, a téměř jsme se jednomyslně až jedním hlasem, který byl výjimkou, na tom dohodli. Nemůžeme samozřejmě vše vynutit a to vidíme už nyní, ale je to zpráva, která říká, že parlament se domnívá, že tady jsou určité nástroje, které k tomuto výkonu potřebuje a že si je musí vyjednat. Domnívám se stejně jako většina z vás, že nedostaneme eh, všechno, co požadujeme a budeme muset nakonec dospět k hlasování jednání se změnami a pozměňovacími návrhy a pak dospějeme k třístranné diskuzi. E, a u e, dánského předsednictví bychom neměli přešlapovat e, v předsálí, abychom zjistili, jakým způsobem postupovat. Musíme zjistit, jaký je názor komise a rady, protože situace je taková, že ve všech oblastech rada a komise nevysílají vždycky na stejné vlně a jsou body, kdy komise může být naším spojencem oproti radě. A to vše eh, podporuje to, abychom teď eh, trojstraně abychom navázali tedy dialog se všemi institucemi a abychom vytvořili eh, vyjednávací tým, který by předložil zprávu a propojit tedy to s politickými skupinami a se stínovým zpravodají. Já vám navrhuji, abychom zprávu pozměnili a potom jej předa, ji předali eh, plenárnímu zasedání. Na plenárce, přes, pro, přes plenárku musíme projít a musíme přijmout pozměňovací návrhy. A vzhledem k této situaci je tedy užitečné už nyní předkládat pozměňovací návrhy, jaké poselství chceme vyslat. Jaký signál chceme vydat? Samozřejmě chceme vyhlásit signál spolupráce. My nejsme sami. Rada a komise nám naslouchají. A Myslím si, že ten signál je zcela jasný, byl zopakován znovu s pravodaji a stínovými zpravodaji jsme připraveni jednat, ale mandát celý ten podklad eh, pro eh, stanovisko parlamentu, o tom jsme se dohodli společně. A pokud jde o pozměňovací návrhy, které chceme předložit, to jsou většinou kompromisní záležitosti a musíme na věci nahlížet obecně. Nesmíme eh, ten základ prostě rozsekat. A proto se, jsem se nejsem zcela přesvědčen, nemyslím si, že už teď bychom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích je, je tady diskuze mezi zpravodaji, stínovým spravodají a hlavním spravodajem a teď by to mělo přijít do, na plenárku a změnit mandát, to mi nevyhovuje. Takže myslím si, že to je spíše eh, znak slabosti než znak síly. Není to nutné a my jsme připraveni diskutovat. A ty věci jsme zcela jasně eh, eh, vyjádřili. Děkuji, slovo má pan poslanec Brons. No Já Nemám nic proti tomu, aby výbory předvolávaly zástupce komise, ale vůbec eh, namítám jakékoliv předvolávání ze strany um, Evropské unie, čímž se vlastně, dal, což je vlastně další krok k, směrem k federalismu. Jak víte, to není nic, s čím já bych souhlasil, ale jde mi hlavně o státní zaměstnance. Uh, v Spojeném království eh, může eh, odmítnout státní úředník eh, svědčit před takovým výborem a to vypadá, že není situace zde, protože když se podíváme na článek 17 odstavec 1, tak říká, že instituce Unie nebo členských eh, států eh, určí eh, ty případné úředníky, kteří a tak dále. Takže kteří eh, v tom článku 17 také v té trojce říká, že může vyšetřovací eh, výbor eh, povolat určitého úředníka. A zase se zde nehovoří o tom, že by ten členský stát mě mohl toto nějak um, zamítnout, zabránit tomu. Proč mě jde zvlášť o státní uh, úředníky? Ministři mohou uh, samozřejmě stát sami za sebe, jsou dospělí, ale státní zaměstnanci ti uh, musí zůstávat neutrální. Pokud pokud se budou tázáni na to, jakou radu dali ministrům, tak jejich neutralita či jejich eh, pověst neutrality bude poškozena. Pokud jsou tázáni na rozhodnutí na ministerstvech nebo státních úřadech, Eh, je, zde, můžou se dokonce dopustit trestného činu na základě toho, že by porušili určité státní tajemství a může, eh, jsou zde být i protichůdné instrukce eh, od jeho nadřízeného ministra a může zde být vlastně určité dilema, zda takový státní úředník má odpovědět na tu otázky a ten ministr mu vlastně ukládá, aby o tom neho nehovoří a tím se státní eh, úředník dostává vlastně do eh, neřešitelného dilematu. Děkuji. Pane poslanče Martina, nikdo další už si nepřeje vystoupit. Eh, přejete si tedy zareagovat, zejména tady na ty návrhy, které tady zazněly, jak se bude dále postupovat? On the last point, firstly, Mr. point. K tomu úplně poslednímu, co zde bylo řečeno. Jsou tady proto dobré důvody, proč to říká a proto v tom pozměňovacím návrhu článku 17 odstavci 2 hovořím právě o možnosti členského státu odmítnout určit tak, to, určit tomu nebo přikázat tomu úředníkovi, aby vypovídal. ale pokud bude vypovídat, tak je třeba očekávat, že bude vypovídat pravdi, pravdivě. Dovedu si představit situaci, kdy e, stát odmítne toho úředníka vyslat právě kvůli e, státnímu tajemství, Eh, nebo protože není vhodným vypovídat, vhodnou osobou, která by vypovídala, eh, ale je potřeba v tom případě, a to tam je také uvedeno, že musí vysvětlit, proč nebude vypovídat. Já děkuji panu Výlandovi za jeho podporu, já s ním nesouhlasím stoprocentně. Ale nes, nestotožňuje se se mnou stoprocentně, nicméně i tak jsem rád, že Eh, že mě podpoří, eh, podporuje obecně a mm, chápu to s tou výhradou, eh, že mm, jsou tady některé tady rozpory a jsem také naprosto chápu to, co řekl pan Hefner, a vlastně, a mám to říct úplně upřímně, to byl můj prvotní názor, že bychom měli mít velmi silné stanovisko, eh, jít s tím do plenárky, získat podporu na plenárce a pak eh, vyjednávat. A to je vlastně to, co říká teď eh, pan Hefner. Ale potom v kontaktu s dalšími institucemi se mi zdálo, možná se mílím, ale se mi zdálo naprosto jasné, že pak budeme vypadat jako velmi nepružní, neflexibilní, nepřipravení k eh, vyjednávání a eh, jeden členský stát řekl, že by to bylo v podstatě vyhlášení války, kdybychom s tím stávajícím textem šli na eh, plenárku. Nebyl to můj, můj vlastní Eh, členský stát. Takže proto jsem přišel s těmi pozměňovacími návrhy, abychom dokázali, že jsme připraveni vyjednávat, abychom vytvořili mm, příznivou atmosféru pro ten následný trialog, kde za účasti eh, zpravodajů a stínových zpravodajů se bude vyjednávat eh, nadále. A mezi sebou si ustavíme ty červené linky, za které nemůžeme jít a pak do toho trialogu půjdeme. Já rozhodně nepřed předstírám, že jsme zde již eh, blízko eh, dosažení nějaké dohody, ale eh, doufá, řekla to komise, že doufají, že bychom to mohli uzavřít ještě za dánského předsednictví, do konce června. Dánové do toho hodně investovali a kdybychom to předali dalšímu předsednictví kyperskému, politicky politicky tomu nebude nikdo, to nebude nikdo rozporovat, ale museli by eh, se mm, kyperští zástupci tomu věnovat se stejným politickým nasazením. Já jsem hovořil s dánskými zástupci a myslím si popravdě řečeno, že se nám to do června nepodaří, i kdyby to eh, prošlo na té květnové prálo v mm, plenárce, eh, tak stejně se to do června nepodaří. Děkuji. Děkuji. Já bych měl jednu otázku. Je neobvyklé, že mluvíte, já rozumím všemu, co říkáte, a stejně nejsem přesvědčen. A povím vám, proč nejsem přesvědčen. Je to proto, že podle mě my všichni, kromě eh, toho cíle jako takového, tak také všichni se shodneme na tom, že by bylo dobré v této věci dále postoupit a postoupit ještě v rámci dánského předsednictví. Je proto spousta důvodů, aby se to podařilo ještě v té lhůtě. Takže moje otázka je, nestrácíme čas, jestliže teď znovu chceme jít na plenárku a až teprve po plenárce budeme mít mandát pro vyjednávání, ustavíme vyjednávací tým a tak dále? ptám se, nutí dánské předsednictví skutečně parlament, aby teď to dal na plenárku? Jestliže ukážeme dostatek dobré vůle v rámci této diskuse nyní, v rámci výboru a sestavíme vyjednávací výbor a půjdeme do trialogu, nebylo by to rychlejší? Nedosáhli bychom větších výsledků? To je možná můj názor. Nejsem prostě přesvědčen, ale možná se vám podaří mě přesvědčit. No já si nemyslím, že ty dvě věci se vzájemně vylučují. A já samozřejmě eh, více než rád eh, budu připraven pokračovat v této diskusi a zároveň také diskusi s dalšími institucemi. Já jsem si jenom myslel, že ten mandát by se bylo vhodné podpořit, protože nechci vstoupit do vyjednávání s jinými institucemi a pak vlastně zjistit, že mandát parlamentu zatím není. Takže myslel jsem, že by bylo nejprve dobré si ujasnit, co chce parlament a to by bylo právě vhodné formou plenárního zaseda, plenárního hlasování ale oni už tady probíhali poměrně intenzivní jednání s radou, s komisí a já jsem připraven v tom pokračovat, také pokračovat v jednání se stínovými zpravodajemi, s ostatními institucemi. Je tady také trošku časový problém. Příští týden je tady ten zelený týden, potom jsou tady nějaké další svátky a tak dále. Ale jestliže zvládneme mít nějaké jednání my mezi sebou a také s institucemi ještě před plenárkou, tak já jsem připraven se toho účastnit. Děkuji. Well, I, I, I would be happy. Děkuji já také jsem připraven kdykoliv ve dne v noci o tom s kýmkoliv pohovořit. Ale prostě myslím si, že potřebujeme rozpravu a hlasování na plenárce. Zejména my, jako AFKO, máme povinnost, kterou možná nemají některé jiné výbory. A to sice, abychom velmi pečlivě trvali na těch pravidlech, která se tady aplikují. A podle mě by to vypadalo velmi špatně v rámci našich skupin, zejména v té skupině, kterou já znám nejlépe, jestliže by nás výbor vyslal tak nějak, aby jsme jaksi na volné noze eh, si, si vedli tato velmi citlivá jednání. Takže dobře, jestliže jste schopen zahájit prostě a vést ten trialog ještě před druhou květnovou plenárkou, dobrá, ale prostě myslím si, že ta plenárka, ta veřejná rozprava v rámci naší sněmovny je velice potřebná. A že by se to mělo tedy realizovat v rámci politických skupin tím běžným způsobem. Dobrá, jak tu mám jenom takovou technickou poznámku. Jestliže se nám podaří v květnu eh, schválit na plenárce tady tento dokument, tak potom bude schůze našeho výboru i hned v nasledujících dnech, kde i hned můžeme jmenovat tým, který se bude účastnit trialogu. Tudíž myslím, že Martin to řekl dobře, že ty dvě věci se vzájemně nevylučují že prostě jednak je potřeba postupovat, ale zároveň také mm, to mít i na té květnové plenárce. Takže jestliže toto je návrh pana zpravodaje, podle mě to není v rozporu s tím, co řekl pan poslanec Hefner. Vypadá to, že ostatní souhlasí, takže rozhodněme takto. Dobrá. A máme tady další bod, a to je protokol týkající se České republiky. Budeme hovořit společně o bodech 14-15, což je tedy, zda by se eh, měl či neměl svolávat konvent a tak dále. Spravodajem je pan poslanec Daf. My už jsme o tom hovořili, jsme to projednávali, nicméně zpráva pana Dafa nebyla schválena. Na posledním jednání jsme si vyslechli tři poslance z České republiky a eh, v této chvíli tedy já nejprve dám slovo panu poslanci Dafovi, abychom si vyslechli, co navrhuje, abychom postoupili ku předu v této agendě. Prosím. Um, Jak víte, proběhla velmi zajímavá diskuse se eh, čtyřmi českými kolegy v, eh, ve Štrasburku a um, jsme jim skutečně zavázáni za to, že přijeli a že byli připraveni uh, um, hovořit o této otázce a vyjádřit svůj či popsat neschodu, která panuje mezi českými uh, politickými stranami v této věci. Kromě jiného mě tato diskuse přesvědčila o tom, že můj přístup, který jsem přijal ve své první zprávě, byl správný a že Evropský parlament by měl vyjádřit negativní stanovisko k začlenění tohoto protokolu do Lisabonské smlouvy, protože dopadem toho by byla právní nejistota a politická zmatečnost. Jak jsem vysvětlil ve vysvětlujícím prohlášení ke zprávě, Zde popisuji uh, okolnosti, za kterých by, uh, vlastně vznikají okolnosti, za kterých by listina byla ohrožena. A naší povinností, povinností parlamentu v tomto případě by mělo být respektovat a zachovat integritu listiny základních práv EU ve její jednotné interpretaci, v jejím jednotném eh, výkladu u soudů členských států. Já se nedomnívám, že pokud Češi se připojí k tomu britskému a polskému protokolu, že tím ne, něco získají nebo získají něco jiného, než jen to, že dojde k dalšímu prohloubení právní nejistoty rizika. Ve druhé zprávě jsem rozšířil dosti podstatně a vysvětlím konkrétněji, proč. Ty body odůvodnění. A vysvětlím, proč jsem eh, takové body odůvodnění jsem zapracoval a doufám, že kolegové se shodnou na tom, že ta argumentace je dostatečně podložená důkazy, které máme, fakty, a to v zejména díky té diskusi s českými poslanci ve Štrasburku. Pan Brok na posledním jednání navrhl, abychom odložili další práci na této zprávě, abych se to tedy táhlo dále, abychom nechali abychom počkali na vývoj na české politické scéně, která se v současné situaci vyvíjí docela rychle, ale já přesto nejsem nijak nakloněn tomu, abychom podpořili tento návrh, tedy čekat, vyčkávat. Domnívám se, že tento parlament má povinnost pokusit se vyslovit své stanovisko což mu ukládá smlouva. A třeba, že nám to určitým způsobem přesto trvá, určitou dobu nám to trvá, protože musíme být velmi přísní a pečliví v tom, jak na to téma nahlížíme. Přesto musíme postupovat bezodkladně. Takže bych rád, abychom si nastavili lhůtu pro pozměňovací návrhy k druhé zprávě a potom, abychom běžným způsobem s tím šli na plenárku. To doporučení zda uh, svolat konvent či ne, to zůstává stejné, stejné jako bylo v tom prvním Mm, té první zprávě. Jediná věc, na kterou se členové by měli eh, podívat, je eh, ta zpráva, která se týká toho usnesení. Děkuji, slovo má paní poslankyně Brzo Boha. Děkuji za slovo. Nejprve bych chtěla poděkovat kolegovi. Thank, thank you for the které zahrnul i nové skutečnosti, které se udály od vyhotovení zprávy z listopadu. Oceňuji pečlivost a vysokou odbornost, jakou k práci přistupuje. Ve svých minulých vystoupeních jsem se zabývala zejména okolnostmi, které provázely vznik tzv. české výjimky. Nech bych se ale ráda stručně vyjádřila především k vlastní podstatě daného protokolu. Ukazuje se, že právní názory jsou velmi rozdílné od tvrzení o naprosté nicotnosti až po názor, že jde o zásadní vliv do českého právního řádu. Domnívám se, a tady plně souhlasím se zpravodajem, že nejzásadnějším důsledkem přijetí pro protokolu by byl vznik právního zmatku a nejistoty. V současné době ekonomické krize však občané potřebují jistotu a víru v právní řád, potřebují mít jistotu ochranu svých sociálních práv na evropské úrovni. Konečně obavy z dopadů přijetí protokolu vyjádřili ve svém dopise předsedovi Evropského parlamentu zástupci odborové konfederace České republiky. Čeští občané jsou také občany evropskými a tak mají právo na stejnou ochranu jako všichni ostatní. Proto doporučuji podpořit stanovisko zpravodaje. A ještě na závěr pár poznámek, protože tu zaznělo, jaká je současná situace v České republice. Potýkáme se, tuším, asi s desátou vládní krizí, nicméně zítra by mělo být hlasování o důvěře vládě. U nás se stalo, že třetí nejmenší koaliční strana se rozpadla na dvě frakce, ale zatím podle těch předběžných ehm, jaksi vyjádření poslanců z této strany, která se rozpadla, tak to vypadá, že ta majorita bude dosažena. Ale mm, vzhledem k té dynamice je to zhruba týden, kdy každý den je situace velmi jiná, ale předpokládám, že současný eh, premiér Nečas má, tuším, zhruba 102 až 103 z požadovaného 100 eh, počtu poslanců. Takže spíš to vypadá na to, že ta vláda pokračovat bude, což ještě třeba minulý týden nebylo vůbec jisté. Děkuji za pozornost. Grazie, onorevole Agnew. Děkuji, slovo má pan poslanec Agnew. Thank you, chairman. This... Děkuji, pane předsedo. Tady tato zpráva se týká protokolu k Lisabonské smlouvě a to o uplatňování listiny základních práv této zemi. Češi chtějí tento protokol nad rámec deklarace k tomuto tématu. Pan Dav vyzývá radu, aby tuto žádost nepřeskoumávala. Mám k tomu dva body. Za prvé, eh, odmítnout přeskoumávat tento návrh by vedlo skutečně k tomu, že budeme ignorovat přání nezávislého suverénního státu. A druhá důležitá věc, kterou ukazuje tato zpráva, ukazuje se tím opět zase a znova duplicita Evropské unie. A jak ji řekl Tony Blair, je zřejmé, že my chceme mít trvalou výjimku jak ze základ, listiny základních práv, tak eh, z další oblasti. Eh, to znamená, že podle, tento protokol podle článku 30 by se nevztahoval na Spojené království. A následně jsme viděli, že Evropský soudní dvůr e, nalezl způsob, jak obejít tuto trvalou výjimku, jak jsme ostatně e, byli varováni ze strany mnohých. Čili nejlepší, co by bylo, by bylo, aby si občané uvědomili, že slovům eurokratu z Bruselu jednou provždy nelze věřit. Děkuji. Děkuji. Eh, slovo má pan poslanec Šefli. Uh, děkuji, pane předsedo, a také děkuji těm, kdo v debatě zatím vystoupili. Já bych chtěl eh, velice podpořit toho, co, to, co řekl pan kolega Dav v souvislosti s tím, když zmínil nejistotu, zmatečnost a tak dále. Já si nevzpomínám na nějakou situaci, z minulosti, ze své zkušenosti v parlamentu, která by vedla k podobné nejistotě a zmatku. Je tady jakási trvalá výjimka, která jakoby najednou trvalou výjimkou není a teď je trošku absurdní, co to tedy vlastně je. Eh, co jsme tady již v minulosti viděli, a já jsem to již řekl mnohokrát, že politické a právní argumenty se ubírají různými směry. A to si musíme uvědomit. K celému tomuto problému bychom měli tedy přistupovat takto. Nebo jinými slovy řečeno, dáme přednost právu nad politikou, a nebo dáme naopak přednost politice nad právem. Co upřednostníme? Já sám si nejsem jistý, ale podle mě toto je ta pravá podstata problému. Já se domnívám, že jestliže dáme přednost právu nad politikou, tak to bez pochyby povede k dalším politickým problémům. Ale na druhé straně, jestliže upřednostníme politiku před právem, tak to vytvoří větší nejistotu a zmatek. Já se prostě jenom snažím tu situaci vyhodnotit, než abych již nabízel nějaká řešení. A dále k tomu, co řekla paní Brhobohatá, ano, to je sice pravda, že česká politická scéna je v současné době trošku neuspořádaná, je možná e, špatný moment, nevíme ještě přesně, jak se to bude ubírat. Je tam tedy určitá politická nejistota. A podle mě je tedy opravdu mm, nežádoucí, aby se v současné chvíli požadovalo. Je sice pravda, že česká vláda si možná podrží tu většinu, ale zároveň už jsme slyšeli prohlášení pana Nečase, že si nepřeje vládnout s takto těsnou většinou. Viděli jsme to již v minulosti několikrát, nefungovalo to zcela dobře, vždycky to vedlo k velikým problémům, k velikým potížím, nechci se k tomu vracet, ale prostě to bychom opět zpátky tady byli v té nejistotě z matku a tak dále. Děkuji. Slovo má pan Tršakovský. Well, I have On the previous occasion I have, I have voiced. V minulosti jsem se již k tomu vyslovoval. Začnu s tím, Andrew, že tyto protokoly, mně se nelíbí ty protokoly. Nelíbí se mi, že Polsko je jedno, jednou z těch zemí, která chtělo tu, tento protokol a kdybych eh, měl poradit své vládě, radil bych, aby Polsko eh, eh, se vzdalo tohoto protokolu. To je můj názor, co se týče toho samotného protokolu. A my víme, že to je všechno politická E, debata, nebo že jsou to politické důvody. S tou listinou to nemá nic společného. E, paní Brzobohata hovořila o rozličnosti postojů i názorů. Já e, si svůj názor beru z toho, co řekl Evropský soudní dvůr. A ten řekl, že není problém, problém s jednotným uplatněním té listiny bez ohledu na protokol. A já, mně se líbí to, že Andrew chce najít nějaké řešení, řešení, ale ústavní nastavení eh, Evropské unie je takové, že se jednoznačná řešení těžko hledají. To platí všude, ať jsou to kompetence, ať jsou to ať je to dialog mezi eh, Evropským soudním dvorem a ústavními soudy. Eh, nic z toho není úplně jednoznačné. Eh, ten, je, ten, to ústavní uspořádání je nejasné a nelze pro, ně najít, pro ně najít jednoduchá řešení bylo prokázáno nad veškerou pochybnost na základě toho, co řekli čeští kolegové, že to je skutečně politická diskuse, nikoli ústavně právní diskuse a neměli bychom se jí účastnit, protože to eh, problém, vytvoří problémy pro parlament v tomto obtížném kontextu fiskálního balíčku, který má, fiskálního paktu, který má být eh, ratifikován. Já také nesouhlasím s motivy, které stojí za tím, že se žádalo o ten protokol a může, i když to Eh, ne, ne, nestaví tu listinu základních práv do, nevystavuje nějakému riziku, přesto bychom měli eh, neměli jaksi vstupovat do těch eh, vnitřních ústavně právních sporů a abychom tedy, zdá se mi, nejlepší myšlenka, abychom počkali na vývoj v České republice a vyřešení té situace tam. Já často většinou nesouhlasím s panem Agňuem, ale když říkal, že toto povede že to povede, i když by se mýlil, že vlastně něco slíbíme, rada něco slíbí a potom ty sliby se nerealizují, i když když se s tím te, touto argumentací sám nestotožňuji, musím uznat, že tu argumentaci musíme vzít v potaz. Takže opakuji, eh, já, mně se ten protokol nelíbí, není to něco, co, co bych eh, zastával, myslím si, že vede pouze ke zmatečnosti Eh, důležité je, že nějak eh, neohrožuje listinu základních práv, o tom není sporu, ale je ta otázka spíš o nás. Zda my bychom měli být souci vnitřních ústavně právních konfliktů eh, ve členských států. Já bych nechtěl, aby vznikl takový dojem, což, který by mohl být nebezpečný za daných okolností, protože si myslím, že časem se toto vyřeší. A nakonec, pokud jsem v pochybách, kdybych eh, eh, měl pochyby o tom, že se to interně nevyřeší, kdybych si myslel, že to skutečně ohrozí listinu základních práv nějakým podstatným způsobem, byl bych pro, abychom s tím něco dělali. Ale já se nedomnívám ani jedno, ani druhé a proto se domnívám, že tady není potřeba, abychom přím učinili takový drastický krok, který eh, vlastně může snížit naší kredibilitu z vnějšího pohledu, zejména ve světle fiskálního paktu a dalších věcí může ještě eh, zhoršit naší kredibilitu a naše postavení. Děkuji. Děkuji panu poslanci Traškovskému a slovo má pan Bronz. Děkuji. Rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci afganských občanů dle článku 30 nebylo trvalou výjimkou nebo výjimkou, ale bylo by vhodné si říci, co to tedy bylo nebo co to nebylo. Některé expertní e, stanoviska říkala, že význam bude záviset na tom, zda e, se to týká jenom těch případů, kde se aplikuje vnitrostátní právo, a nebo i tam, kde, ne, nebo respektive tam, kde vnitrostátní právo provádí evropské právo. Setkání s českými poslanci bylo zajímavé, ale samozřejmě spíše se to týkalo jejich sporů v rámci České republiky. To znamená, zda tedy český prezident měl či neměl právo se domáhat protokolu číslo 30. To bylo jenom něco, čemu my jsme přihlíželi. Připomíná nám to skutečnost, že britská vláda, polská vláda a český prezident, pokud ne přímo česká vláda, se domnívali nebo měli pocit, že mají jakousi trvalou výjimku či běžnou výjimku. A jiní členové Evropské rady, kteří samozřejmě Ehm, tam tady měli určitou identitu, bylo to určité zasedání, tak oni měli dojem, že vědí, nebo aspoň se tvářili, že vědí, že tedy tomu tak je. A teď tady zůstává otázka, kdo vytvořil tento názor? Odkud se ten názor vzal? Kdo to řekl na tom konkrétním jednání? Tak eh, jeden možný způsob by mohl být tedy, že budeme mít ten protokol. A potom druhá věc je, kdo skutečně přímo vypracoval, sepsal ten protokol a kdo tam tedy radil při sepisování tohoto protokolu. To jsou možná konkrétní otázky, které bychom si měli položit. A samozřejmě Potom také ta výjimka z listiny, to bylo určité ujištění britskému parlamentu, když byl požádán, aby ratifikoval Lisabonskou smlouvu. Já nechci zacházet do detailů, ale takto tedy Spojeném království bylo odmítnuto referendum a ve chvíli, kdy parlament provedl ratifikaci, tak, a teď opravdu to formuji velmi, velmi pečlivě, možná jsme byli uvedeni ne přímo v lež, ale v jakousi nepravdu. A teď nevíme, zda Tony Blair věděl, že to není pravda, nebo myslel si, že to možná není pravda, nebo měl podezření, že to není pravda, to teď opravdu těžko říci. Ale vypadá to, že Evropská rada nemá kompetenci poskytnout příslušné ujištění, co se týče smluv. A to samozřejmě, tady se nabízí potom taková otázka, jak probíhala jednání s Chorvatskem. Dostalo se i Chorvatsku podobného ujištění na jednání Evropské rady? s ohledem na takový protokol? Nevím, jaká je odpověď. A co se, co, co taková eh, Makedonie, Srbsko a další kandidátské země dostanou tyto země také takové ujištění a budou tato ujištění také následně neplatná? Děkuji. Děkuji. A dále je, je tady s námi paní Urbat. Nevím, zda jsem vys... Jak se vyslovuje vaše jméno? Ne, Orbat, teď ne, což je pozorovatelka za Chorvatsko. A bude to její první vystoupení na tomto výboru, takže ještě jednou veliká blehopřání. Srdečně vás tady vítáme a máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit anglicky, ale mohla bych klidně i italsky. Nejprve bych vám všem ráda poděkovala za toto milé přijetí, kterého se nám dostalo v Evropském parlamentu a konkrétně mě osobně v tomto výboru. Jsem velice ráda, že zde s vámi mohu být a spolupracovat. Za druhé, chtěla bych také poděkovat všem parlamentům členských států, které již ratifikovaly naše přístupové smlouvy. Již šest zemí to učinilo a my si toho velice vážíme. Vážíme si toho rychlého postupu a jsme přesvědčeni o tom, že tento proces i nadále bude postupovat rychle až do 1. července příštího roku, kdy bychom měli vstoupit do EU. Co se týče mm, tady tohoto českého protokolu, tak vzhledem k tomu, že do velké míry eh, je propojen nebo souvisí, jak to teď přesně říct, souvisí s tímto usnesením bodu P, kde se tady hovoří, že eh, to souvisí i s přístupovou smlouvu, ale včera Český senát ratifikoval naši přístupovou smlouvu, takže mám pocit, že tam už problém není. Včera jednom, Český senát jednomyslně ratifikoval chorvatskou přístupovou smlouvu. Bylo tam 59 poslanců a všichni se účast účastnili. Český senát má celkem 81 senátorů a včera bylo řečeno, že se očekává, že i dolní sněmovna Českého parlamentu přístupovou smlouvu velmi brzy ratifikuje. Co se týče našeho monitoringu, tak před několika dny byla vydána monitorovací zpráva komisí, která vyzněla poměrně pozitivně, mohli to tak říci, samozřejmě není ale na nás, abychom to posoudili. V říjnu eh, očekáváme komplexní monitorovací zprávu a Domníváme se, že i tato vyzní v pozitivním duchu. Jsme si vědomi toho, že ještě musíme postoupit v našich reformách. Vzhledem k tomu, že jsme první země, která vedla jednání po kapitolách, po těch eh, jednotlivých hodnotících indikátorech a tak dále. Nicméně jsme přesvědčeni, že monitorovací zpráva v říjnu vyzní rovněž pozitivně. Děkuji. Děkuji. A dále má slovo pan poslanec Hefner. Ja, also bei dieser schwierigen... Ano. V této svízelné diskuzi jsou přece jenom potěšující věci. Jsou tady země, kde problém není. Takže vám děkuji za stručný, stručnou zprávu. Pokud jde o protokol, musím říci, že se cítím stále více v rozpacích jako člen parlamentu, jako člen výboru se cítím ve velice svízelné situaci a byli jsme do toho eh, zatáhnuti. My nejsme zodpovědně za tuto situaci. Chceme dělat kvalitní právo, chceme, aby vše bylo jasné, důvěryhodné a musíme být taková pevná skála na níž spočívá právo a ne třtina ve větru se klátící. Takže musíme zohlednit přání českého národa, ale nevíme, jak to vypadá. Obě komory přijaly Lizabonskou smlouvu bez výhrad a prezident vyjádřil výhradu, ale parlament o tom ani nejednal, ani to nepřijal. Čili musíme to sledovat, je to strašně složité a jedno poučení, které si z toho můžeme vyvodit, je, že věci nesmíme brát na lehkou váhu některá ustanovení smlouvy by se neměla proměnit na eh, menu, kde eh, si budeme jenom něco vybírat, jen vybírat jednotlivá jídla. Když se podíváme na irský případ, tam je to jiný případ, to je jiný, jiný postup, ale v českém případě se k věci přistupovalo příliš eh, diletantsky. A pokud jde o odůvodnění, to není opodstatněné a velký problém pro nás spočívá v tom, že nevíme, co budeme dělat. Myslím si, že parlament by se měl vyjádřit. Samozřejmě je jednoduché říci, nebudeme dělat nic a budeme stát mimo, ale naše práva, naše povinnosti z hlediska eh, stanovisek by byla pošlapána. Takže si myslím, že musíme zaujmout nějaké stanovisko v následujícím slova smyslu. Nevidíme žádný důvod pro to, abychom ratifikoval tento protokol a ten zbytek jsem už řekl na předchozím zasedání a my jsme tak diskutovali o podstatě věci, že se k tomu nechci vracet. Kolega. Děkuji. A dáme má slovo pan kolega Gualtieri. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný. Jenom taková poznámka k té otázce závazků Evropské rady a úlohy Evropského parlamentu. Parlament respektive v parlamentu, nebylo náhodou, že eh, co se týče smluv, tak se hrával poradní úlohu. Tudíž naše stanovisko je také poradní a to do jisté míry nás politicky uvolňuje z té povinnosti eh, zodpovídat se z určitých závazků. Mohli nám dát i větší úlohu, ale prostě ta úloha je poradní, tudíž to není zcela závazné. Takže rada se může učinit závazky, vlády mohou dělat závazky, protože jsou schopny následně pracovat s národními parlamenty, ale parlament poskytuje stanovisko, názor, takže já tady ten problém nevidím. My prostě můžeme svobodně vyjádřit náš názor. A co se týče naší skupiny, tak ten je negativní. je zřejmé, jak již řekl kolega Dav, že mm, jak je dáno ze zákona, tak my nemůžeme toto stanovisko prodlužovat do nekonečna. Měli bychom ho vydat. Ale jestliže dobře chápu e, také výstup té poslední diskuse, tak kolegové z EPP po nás nežádají, abychom nevydali to stanovisko. Jestliže to chápu dobře, tak e, je tady prostě jenom žádost, abychom ještě si nechali trošku čas a také abychom počkali na to, jak se vyvine politická situace v České republice. Takže já osobně se domnívám, že ehm, to nemusíme úplně uspěchat. Stavím se pozitivně k tomu návrhu pana kolegy a co se týče definování nějakého časového rámce, tak bychom mohli prostě vzít v potaz to, že se nebude, abychom to příliš neuspěchali, abychom nepostupovali příliš rychle, abychom si tam dali takové nějaké ty obvyklé lhuty, obvyklý manévrovací prostor. Také s ohledem na to, co řeklo EPP. Dobře, děkuji. A pan poslanec Dav tedy na to zareaguje. Děkuji. Eh, děkuji také eh, za vystoupení chorvatské pozorovatelce, eh, za její první vystoupení si velmi si ceníme pokroku, které Chorvatsko učinilo a rozhodně to není naším výmyslem, že by se ten český protokol měl navázat na chorvatskou přístupovou smlouvu. To byla Evropská rada, která um, toto navrhla, tak jak víte. A my se spíš snažíme na to nějakým způsobem reagovat. Co se týče vyjádření pana Bronce, uh, tento protokol byl výsledkem práce mezivládní konference, takže to nebyla rada, ale formálně ustavená konference, která mm, vytvořila Lisabonskou smlouvu. Já nemohu hovořit za paní, za pana Blaira, já jsem pro něj nemohu, za, nikdy jsem za něj nemohl hovořit, ani jsem pro něj nehlasoval Já jsem publikoval své stanovisko v příslušné době eh, o tomto protokolu, co se týče dopadů ve Spojeném království a svoje stanovisko na to jsem nezměnil. Chápu, že někteří na to nazírají jaksi černobíle, já to spíš vidím zamlženě šedě. Uh, Nicméně i tak se domnívám, že parlament má povinnost že má určité povinnosti podle smlouvy a co zde vlastně činíme, je jenom vyslovujeme naše stanovisko, náš názor, rozhodnutí k českému protokolu bude v první instanci rozhodnutí Evropské rady. A potom všech národních parlamentů 27 28 členských zemí. Takže bychom neměli jaksi, a, že bychom neměli příliš eh, dbát nebo se zabývat tou důležitostí, je to jenom stanovisko, ale neměli bychom ji ani podceňovat. Evropský soudní dvůr nikdy neřekl, to říkám Rafaelovi, že tady nejsou vůbec žádné problémy, co se týče stejného uplatňování listiny. Tak to soudní dvůr neřekl. Soudní dvůr byl velmi jasný v tom, a také to říkal pan Bronz, co se týče pravého významu tohoto protokolu. A ve svém odůvodnění L ve, své, ve v mém odůvodnění, bodech, bodu odůvodnění L, v té druhé zprávě navrhuji, abychom řekli, že pokud bude tento protokol vykládán tak, že omezuje oblast působnosti či právní sílu listiny, tak je, důsledkem bude nežádoucí dopad, co se týče ochrany základních práv. Ale neznamená to, že to tak bude vykládáno. Tady je jenom, pokud to tak bude vykládáno. Ale je zde určité riziko, které musíme vzít na vědomí. Navrhněme tedy eh, lhůtu někdy na červen, lhůtu pro podání pozměňovacích návrhů, což by znamenalo, že na plenárku se to dostane na podzim a to by mělo být dostačující pro to, aby se česká domácí politická scéna trošičku sklidnila a stala se čitelnější a abychom i měli dostatek času se na, zamyslet nad eh, touto zprávou. Takže navrhuji červnovou lhůtu pro podání pozměňovacích návrhů. Eh, Dobře, takže abych to správně pochopil. Vy navrhujete jako lhůtu pro pozměňovací návrhy 10. května a hlasování 30. května. Tady to tam bylo navrženo. A vy teď navrhujete delší lhůtu, třeba 24. května pro pozměňovací návrhy a hlasování by bylo 19. června. Co prosím? Bez mikrofonu neslyšíme? Pensavo che avesse detto tak, eh, pane kolego Dafe, můžete to prosím ještě vyjasnit, kdybyste chtěl to hlasování? Tak, eh, mikrofon, prosím. Tak já jsem myslel, že prostě by tam byla lhůta pro pozměňovací návrhy v červnu a tím by se to dostalo na výbor až v červenci, na červencové schůzi a plenární hlasování potom na podzim. Se Dobrá, jestli tedy ostatní kolegové souhlasí, tak bychom mohli stanovit hůto pro pozměňovací návrhy 14. června. Hlasoval by se potom, až to bude možné. Takže je to tady stanoveno. Teď jsme trošku eh, popředu oproti pořadu jednání a dále tady máme kolegu Messerschmitta, máme ho tady a ten pohovoří o kontrole uplatňování práva Evropské unie. Takže prosím, jestli si přejete, můžete se chopit slova, pane Messerschmitte. Thank you, chair. Well, as you all... Děkuji, pane předsedo. Tak jak víte, byl jsem požádán výborem, aby vypracoval stanovisko za AFKO, co se týče 28. výroční zprávy o kontrole uplatňování práva Evropské unie. Eh, když se podíváte do složky, tak pod podem 17 najdete ten návrh. Já bych teď stručně schrnul hlavní témata. Nejprve odstavec 2, tak tam je se bohužel konstatuje, že navzdory úsilí parlamentu a komise začlenit závazná ustanovení do směrnic o srovnávacích tabulkách, tak to zatím bylo bezvýsledné. Já se domnívám, že srovnávací tabulky velmi úzce souvisí s otázkou toho, aby členské státy měly správné lhuty pro aky komunitér a je tady velmi důležité, aby to bylo v takovémto stanovisku obsaženo zejména když se jedná o výbor AFKO s ohledem na význam těch technických formalit při provádění smluv. Dále bych se chtěl zmínit o odstavci číslo 4, kde se zdůrazňuje význam transparentnosti, kdy bohužel velký počet řízení o porušení smluv neprobíhá Eh, náležitou formou. Podle mě je velmi důležité, aby parlament nyní sehrával důležitou úlohu prakticky v každé části legislativního procesu. A to i v těchto řízeních. A tudíž, aby dostal potřebné informace, jestliže takové řízení pro porušení povinnosti je zahájeno. Dále se podívejme na odstavec 5, tam se hovoří o významu těchto případů kdy se hovoří o nedodržení směrnic a o tom, a že se jedná o stejné porušení jako nedodržení jakýchkoliv jiných ustanovení, což je přirozené. Je opravdu potřeba, aby jestliže takové nedodržení nebo porušení nastane, tak aby takový podnik nebo jiný subjekt byl ve veliké nevýhodě, jestliže příslušně neplní pravidla. A to je potřeba skutečně jasně říci, že to je zcela neakceptovatelné. Dále odstavec číslo 6. Tam jenom ještě jednou zdůrazňujeme, že taková to kontrola musí probíhat bezodkladně a pohotově, tak, aby e, v případě, že členský stát z jakéhokoliv důvodu Eh, není schopen splnit své závazky při provádění, aby bylo možné tedy pohotově zasáhnout. Já to nechci pročítat všechno, máte to ostatně v dokumentech před sebou. Toto jsou tedy mé návrhy a já jsem teď velmi otevřen jakýmkoliv pozměňovacím návrhům, podnětům ze strany všech politických skupin, které, jak doufám, budou moci ve finále toto stanovisko podpořit. Takže se těším na vaše návrhy a na návrhy stínových zpravodajů. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan poslanec Gualtieri. Já jenom velmi stručně. Jménem naší stínové zpravodajky Evelyn Regner, která bohužel nemohla přijít na tuto schůzi. Tak bych chtěla jenom obecně vyjádřit pozitivní stanovisko k tomuto návrhu. Naše stínová zpravodajka si ještě vyhrazuje eh, možnost více se zamyslet nebo zvážit ten odstavec číslo 8, který se týká možnosti, aby to byla, bylo nařízení na místo směrnice. Ale obecně se staví k tomuto stanovisku kladně. Děkuji. Děkuji. Dále také stínový zpravodaj Ranger eh, se omlouvá prostřednictvím mě, protože musel Eh, Doprovází je z delegací Brazílii. Dobrá. A dále pan kolega Duff. Is, is, uh, eh, look at this. Já se s tímto mm, teprve seznámím, tak abych eh, skutečně projevil žádoucí pozornost, ale myslím si, že by bylo bývalo vhodné, kdybychom o tom hovořili včera s panem komisařem Ševčovičem v té výměně názoru, která já, podle mého názoru nebyla příliš dynamická ani přínosná. A mě by, já bych rád slyšel od komise, jaká je reakce komise na tento návrh stanoviska, až to tedy bude pro komisi vhodné či žádoucí toto udělat. K, pane Pane kolego Mr. Schmidte, chcete reagovat? Děkuji za vaše krátká vystoupení, pane Gutieri. Já si uvědomuji, že odstavec 8 může být považován za kontradiktorní eh, pokud jde o nařízení nebo směrnici, ale členské státy mají za to, že nejsou schopny plnit eh, požadavky směrnice a potom instituce musí jednat následují na náležitým způsobem. Možná, že se můžeme tady to změní nějak pozměnit. Jinak jsem rád, že obecné, obecný dojem je pozitivní a se stínovými zpravodaj to ještě proberu. Co se týče poznámky pana uh, Dafa, eh, souhlasím s vaším hodnocením včerejší výměny názorů a že by se komise k tomu měla vyjádřit. Nicméně je to stanovisko ke zprávě komise v tom uh, hodnocení vlastně samotném budeme již mít názor komise a pochybuji, že se něco nového nového dozvíme, že bychom se byli něco nového dozvěděli od pana komisaře Ševkoviče, ale jinak jsem pro eh, takové diskuse s ním a v to v co největším počtu, ale možná by bylo lepší, až se se stínovými zpravodaji budeme shodovat na stanovisku, třeba v souvislosti s eh, hlasováním. Pak bychom se mohli sejít s panem Ševkovičem, ehm, abychom zjistili, zda má k tomu něco relevantního, něco, co by nám pomohlo najít kompromis. V té začáteční fázi, kde jsme nyní, jde eh, hlavně o to, abychom si vyslechli, co říkají jednotlivé frakce. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pan Bront. Já nebudu hovořit dlouho, ale nechtěl jsem, aby mé mlčení znamenalo souhlas. Já dávám přednost směrnicím eh, před nařízením, protože se eh, právně jim nedá eh, právně se těmto směrnicím nedá jak si se vyhnout, ale dá se jim vyhnout prakticky, proto jim dávám předpověď. Dobře, to bylo jasné, děkuji. Já si myslím, Já tedy že mohu... 10. maggio. Budeme hlasovat 30. května a do 10. května bychom měli předložit pozměňovací návrhy. Souhlasíte s tím? Ano, všichni souhlasí a nyní přistupujeme k bodu 18. Změna článku 123 jednacího řádu parlamentu týkající se písemných prohlášení. Pravodajem je pan Čarkovský a vše bylo projednáno již 17. února. Dostali jsme 64 pozměňovacích návrhů a než přistoupíme k hlasování 30. května, řekli jsme, že bychom měli vyslechnout stanovisko pana Čarkovského eh, i všech ostatních. Pane Čar- Prosím. Ladies and gentlemen, I mean, first of all, thank you very much for your amendments. And, uh... Děkuji za předložení vašich pozměňovacích návrhů. můj eh, celkový názor na ta písemná prohlášení je Eh, celkově negativní. Já jsem tam eh, dal to slovo abolish, zrušit, abych vyprovokoval diskusy. Eh, nejde o to, že toto je výsledek, který bych, kterého bych chtěl dosáhnout v první fázi. Nicméně stále se domnívám, že písemná prohlášení by měla být velmi omezená a že bychom měli nabídnout nějaké alternativní řešení v tom zdůvodnění. Proto jsem stejně jako, všechno ta pozměňovací, jako všechny ty pozměňovací návrhy, které se snaží změnit celkově vyznění této zprávy a která říkají, že písemná prohlášení jsou skvělá a že to je nástroj, který bychom měli používat celou dobu a že, jsou, eh, že na nich není nic vadného a že je jasné, že komise všechny eh, čte a sleduje, s těmi já nemohu souhlasit, to je jasné, protože říkám, že bychom měli omezit a zdůvodnit jejich používání. Já jsem otevřený ke konkrétním návrhům, které kde říkám, že v minulosti plnili dobrý e, účel a jsou stále, mají určitou hodnotu jako nástroj eh, k diskuzi o určitých otázkách. Eh, pokud se jedná pokud mám být nějak vstřícný k tomuto nástroji, tak budu, ale nechci samozřejmě, nechci, nechtěl bych úplně změnit to hlavní poselství vyznění té zprávy. Uh, takže ano, mají určitou hodnotu, nicméně je třeba je vždy zdůvodnit eh, co nejvíce postupů elektronicky, to ano, měli bychom se zaměřit na celý postup, jak vlastně o těchto možnostech informujeme, protože nevím, jestli oni všichni poslanci vědí. Líbí se mi Andruov nápad, a vidím ho i v jiných pozměňovacích, eh, eh, pozměňovacích návrzích, je otázka autorizace schválení těchto eh, písemných prohlášení. Tímto směr, prohlášení tímto směrem bychom měli jít ale vnímám to také poněkud rozporuplně, ty vaše připomínky, Andrew, protože na jedné straně se k ním nestavíte nijak negativně, a na druhé straně říkáte, že by neměli zavazovat parlament. Tomu nerozumím. Já jsem pro jejich omezení, pro jejich racionalizaci, já jsem pro to, abychom eh, využívali lépe jiné nástroje, ale pokud je máme a pokud to použe, po, podepíše pole, polovina posla, poslanců, tak by měly být závazné, protože pak jinak nemají žádný význam. Dobrá, já můžu říct, že jsem připraven vyškrtnout to slovo abolish, zrušit, a to snad povede k té diskusi, co s nimi. Řekneme tedy ano, zachovejme je, ale nebudou závazné, tak to již to vůbec tomu ne- nepřidává na smysluplnosti. Musíme se rozhodnout jednou nebo druhou cestou. Můj přístup, když hovořím o té racionalizaci, jsem otevřený případné autorizaci, mm, také posílení role předsedy parlamentu. E, zamyslím se také nad počtem e, těch, kteří podepíšou, protože tady jsou různé návrhy Eh, kolem těch 40, to je možná dobré řešení, ale zamysleme se nad tím. Eh, Roberto měl jednu myšlenku, která mě přišla zajímavá, a to je otázka informování kolegů o tom, že zde existují jiné nástroje, které jsou, ehm, které jsou zásadnější a to je právo na podnět. A pak to mě přivádí k další věci, ke které, na, u které se zastavím. Jednoduché by bylo mít velmi zásadní odstavec, kde to všechno provážeme, kde řekneme, ano, snažíme se omezit a racionalizovat písemná prohlášení, ne protože bychom chtěli se zbavit chtěli zbavit poslance možnosti něco konat, něco činit, něco, co zatím nemá podporu a není připravováno, ale chceme tam říci, že by měli využívat jiné dostupné nástroje, jako je právo na podnět, na iniciativu. Proč to říci jasně? Má, že zde máme jiné, silnější, relevantnější prostředky, které nám umožní, nebo umožní poslancům jednat, konat. To je ta mm, lehčí verze, řekněme, méně zásadní, která by nezměnila jednací řád. Ambicioznější řešení by bylo vytvořit systém, v rámci kterého ty seriózní iniciativy, písemná prohlášení by mohla být přetvořena či přeměněna na právo na podmět parlamentu, právo na iniciativu parlamentu. Takže určitá písemná prohlášení, pokud najdou právní základ ve smlouvě, pak by mohla e, cestou práce ve výborech být transformována, přetvořena do práva na iniciativu nebo právo na vlastní iniciativu. To je velmi lákavá myšlenka Robertova, a která by se promítla do této zprávy. A je nyní otázkou, jak to učinit. Takže minimalistická verze je zmínit ty další možnosti a vytvořit tu návaznost a potom možná v budoucnosti na to navázat změnou jednacího řádu a nebo ambiciozní, ambicioznější verze učinit tak hned nyní, změnit ta pravidla tak, aby se písemné prohlášení mohlo transformovat do ale jenom některé písemné prohlášení transformovat do práva na iniciativu ta cesta tou jakési, jenom jakéhosi informování Eh, by asi byla úspěšnější, protože bychom mohli omezit nějakým způsobem ty, ta písemná eh, podání, písemná prohlášení, kdybychom řekli, můžete podat jenom jednou, ale pokud chcete skutečně tu iniciativu vést dále, můžete, je tady tady jakési překlenutí k té, k té eh, možnosti práva na vlastní iniciativu. Eh, nechceme zde nějakým způsobem omezit právo eh, euro, eh, evro, evropských poslanců, aby ty iniciativy prováděli, ale Zároveň zase nechceme, aby každá jednotlivá tvé takové podání bylo něco, co se stane závazným pro ostatní instituce. Takže jaký výstup je z té mé zprávy. Eh, já jsem chtěl vyvolat diskusi tím, diskusi tím slovem abolish. Jdu proti všem těm pozměňovacím návrhům, které říkají, že všechno funguje výborně a bez problémů eh, Eh, líbí se mi určitá omezující eh, pozměňovací, určité omezující pozmě, pozměňující návrhy, co se týče toho, těch, těch formulací, chtěl bych tam vidět něco jako eh, mají určitou hodnotu, ehm, ale je třeba je omezit, co se týče elektronické jakých kanálů a cest ty bychom měli pod, podpořit a je to konkrétní důvod také, nebo zvláštní důvod pro tu uh, autor, autorizaci. A potom ta poslední otázka. Co s tou Robertovou myšlenkou, zda tedy jít tou minimalistickou verzí anebo cestou změny eh, jednacího řádu. Já zatím mám obě ty možnosti otevřené a proto jsem chtěl eh, vyvolat tuto diskuzi v daném okamžiku. Děkuji za pozměňovací návrhy a za pozornost. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat Rafaelovi, Rafalovi za možnost pohovořit o různých variantách tohoto velmi důležitého tématu. Návrh, který jsem učinil, reaguje na velmi citlivou poznámku, kterou učinil pan předseda Kastýny na naší první schůzi, kdy on při zamyšlení se nad původem tohoto nástroje učinil jakousi paralelu s právem eh, podnětu u členů národních parlamentů, poslanců národních parlamentů, když tady chtějí eh, přednést nějaký vlastní návrh zákona návrh legislativy. Já jsem se tady zamýšlel nad vývojem úlohy parlamentu a nad Lisabonskou smlouvou. A také to, že v současné chvíli tady máme výklad, který byl v minulosti odhlasován, tedy výklad článku 123. A pokud by ten výklad byl aplikován, tak by ta kritéria pro přípustnost písemných deklarací byla velmi striktní. Nicméně neaplikuje se to. Víme, že tady je článek 74 jednacího řádu, kde se říká, že pís, zhruba toto. Obsah písemného prohlášení nemůže jít nad rámec formálního prohlášení a nemůže zejména obsahovat taková témata, pro něž jsou stanoveny přesně postupy a kompetence v rámci jednacího řádu. Takže podle mě, když se podíváme na jednací řád, tak takovýto výklad by velice omezil oblast působnosti písemných prohlášení, která v tuto chvíli naopak to vypadá, že se akceptují prakticky pro jakékoliv téma nebo pro jaký, jakýkoliv předmět. Já souhlasím, že nenastala ještě chvíle, abychom zrušili písemná prohlášení, ale možná určitá racionalizace by znamenala, že tedy nějak tam promítnout výkl, tento výklad. To znamená tedy, že tam nebudou už nějaká závazná písemná prohlášení, protože pokud ehm, chcete mít určité usnesení, určitou legislativu, tak byste se měli vydat jinou cestou než cestou písemného prohlášení. Ale zároveň, abychom o tento nástroj zcela nepřišli, ale možná spíš, abychom taky ho trošku povýšili na něco dalšího a propojili s článkem 42, což je článek o vlastních podnětech europoslanců který souvisí také se smlouvou o fungování Evropské unie a s příslušným článkem, což by znamenalo, že tam jednak budou písemná prohlášení, tak jak je známe dnes, ale také tam bude trošku to omezení. To znamená, že se omezí na ta vážnější, serióznější témata. A bude tam ta možnost eh, neakceptovat všechny. A zároveň eh, řada z těchto prohlášení bude převedena do vážnějšího nástroje, tak abychom podpořili nástroj, který nepoužíváme. Že když se říká, že máme právo podnětu, tak eh, my nevy, nevyužíváme plně tento nástroj. Nevyužíváme to právo podnětu. Musíme tedy možná trošku začít s tím experimentovat. Podle mě tedy eh, poskytnout možnost nejenom schromažďovat podpisy u návrhu, ale také zahájit zprávu podle článku 225 smlouvy, tak to by znamenalo, že písemné prohlášení bude zmoder, trošku zmodernizováno a Zároveň také se tím trošku vyřeší ten problém zneužívání tohoto nástroje, který víme. Nemůžeme popřít, že se z toho stal již pomalu takový průmysl, který podléhá lobbingu, který má určitý formát. Ta stávající situace není mm, podle mého názoru situace, která je vhodná pro náš parlament. Rovněž s ohledem na to, že z parlamentu by se měl stát ještě vážnější a důležitější legislativní orgán Evropské unie. Takže ještě jednou děkuji Rafalovi za jeho vstřícný přístup k tomuto návrhu a doufám, že to posoudí a zohlední i ostatní kolegové. Děkuji. Dav. Děkuji, slovo má pan poslanec Dav. Děkuji. Mně se také líbí ta myšlenka propojení eh, postupu písemného prohlášení tak, abychom plně naplnili pravomoce parlamentu, které jsou do jisté míry zanedbávány a to tedy iniciovat legislativu na základě článku 225. A já bych chtěl poblahopřát Robertovi za jeho návrh, který se týká článku 42. Já bych byl rád, kdybychom mohli trošku zlepšit kvalitu a zároveň snížit počet písemných prohlášení. A to tím, že uplatníme přísněji veškerá pravidla, která máme, než je tomu doposud. A do jisté míry zpřísnit kritérium pro vytvoření písemného prohlášení. Na tom se asi všichni shodneme. Jde jenom o to shodnout se na určitém čísle. Nicméně mám pocit, že je tady již tato schoda mezi politickými frakcemi. Co se týče toho, co se stane z písemného prohlášení, jestliže ho podepíše více než 50 europoslanců, tak pořád je to písemné prohlášení má určitou deklaratorní povahu. Má takovou jaksi, lidovou deklaratorní povahu. Není to však něco závazného v tom, že by to byl nějaký vážný akt, nějaký legislativní krok. Já myslím, že tento rozdíl bychom Eh, měli uchovat. Tak abychom nemátli veřejnost. Abychom neuváděli veřejnost v omyl, že tímto procesem písemných prohlášení otřesete zemi v základech, protože tak tomu není. Proto musíte udělat úplně jiné věci. A já myslím, že Robertův přístup je správný. Správná cesta. Tak nevím, možná mi tady teď někdo rovnou píše, že souhlasí nebo nesouhlasí s tím, co tady teď říkám. Dobře, takže kdy o tom budeme hlasovat? Ano, na to se podíváme. A ještě mezi tím má slovo pan poslanec Bronz. Děkuji. Je tady celá řada dalších metod, jak iniciovat nějaký návrh, ale ta krása písemného prohlášení, a tady začínám říkat nějaké pozitivní věci o EU a spěch měl brzy přestat, Krása písemného prohlášení spočívá v tom, že můžete začít s menšinou jednoho člověka a zůstat takovou menšinou jednoho člověka. A ty náklady nemusí být nějak veliké, zejména když se to řeší elektronicky. Otázka ale spíše je, měli by e, návrhy, které mají nebo nemají vůbec žádnou šanci na úspěch, vůbec přijít na světlo? Já myslím, že ano. Protože z menšinových názorů se někdy stanou většinové názory nebo přímo koncensuální názory. Dobrým příkladem toho je něco, co je možná velice drahé mnoha členům tohoto parlamentu. A to sice zrušení trestu smrti v rámci členských států. Kdybyste se zeptali lidí ve 30. nebo možná ještě ve 40. a 50. letech, co si myslí o zrušení trestu smrti, tak by nejenom řekli, že to je menšinový názor, ale vnímali by to a nemíním to nějak urážlivě, jako možná určité bláznivý nebo excentrický názor. A přitom nyní, eh, samozřejmě všichni se asi na tom shodneme, se z toho stalo konsensus, konsensus již v rámci legislativy. Lidé ve Spojeném království, ale nepochybně i v jiných zemích, eh, kteří bojovali za zrušení trestu smrti, používali taková pravidla, jako třeba to deseti, pravidlo deseti minut, které nemělo sice vůbec žádnou naději na úspěch, ale byly to prostě stále velmi důležité návrhy, protože vedly k formulaci určitých argumentů. A to samé se týká písemných prohlášení. Může to začít menšinou prostě jednoho člověka, mohou se to být zát bláznivé věci, excentrické věci, ale s postupem času to může vést k formulaci určitého argumentu a lidé ho mohou začít akceptovat. To je výborná věc na písemných prohlášení. A konečně poslední věc, co se týče písemných prohlášení s většinovou podporou, tak eh, nevyhnutelně to bude napsáno běžným jazykem a nemůže to být považováno za nějaký legislativní nástroj s legislativním účinkem. Samozřejmě v takovém případě to není něco, co bude pro zákonodárce závazné. Děkuji. A ještě předtím, než vrátím slovo panu kolegu Traškovskému, chtěl bych poděkovat kolegovi Gualtierimu, který také zmínil to, co jsem řekl v minulosti. Ale já jsem řekl ještě jinou věc. A to sice chtěl bych vyjádřit určitý pocit, nevím, zda to budete sdílet, ale podle mě není v souladu s důstojností parlamentu takovýto postup, kde někdo chodí v pochodbách a rozdává letáčky a mm, to podle mě prostě neodpovídá vážnosti našeho úřadu, aby taková prohlášení prostě byla podepsána. Možná je podepíše někdo jenom, protože se s někým kamarádíte, nebo prostě protože nějaká ta dívka, co tam rozdává ty letáky, se vám líbí a podobně. Já opravdu nevím, jestli takovýto způsob je, je vhodný. Možná, kdyby se toto všechno řešilo elektronicky, tak by se tyto postupy e, zlepšily a zlepšila by se i celkově vážnost tohoto procesu. Dobrá, a teď má slovo kolega Traškovský. Já už k tomu příliš mnoho nemám eh, co dodat. Děkuji všem znovu za pozměňovací návrhy. Budeme muset dosáhnout kompromisu a jediné, čemu se budeme muset věnovat, je Robertův návrh, abychom ho doladili, tak aby nebyl spochybňován. Eh, já myslím, že u jiných těch věcí rychle dosáhneme kompromisu, ale u toho vašeho návrhu je potřeba najít najít skutečně eh, formulaci. Kdy budeme hlasovat, to je otázka eh, kalendáře, ale nepředpokládám, že to bude nějak kontroverzní. Doufám, že nás pan předseda nebo sekretariát poinformují o tom, jaký jsou, jaké jsou lhuty. Sekretariát navrhuje 30. května. K tomuto, k této věci. Vyhovuje vám to? Slightly more time to to znamená, lhůta pro pozměňovací návrhy by byla 29. A hlasování? Kdyby to bylo v červnu, to by bylo lepší, měli bychom více času. Dobře. To byl návrh sekretariátu. Můžeme tam dát. 15. června, to vám vyhovuje? Dobře, takže již nám nezbývá, než zmínit, že příští schůze se uskuteční 29. května od 15 do 18.30 a následně ve středu 30. Eh, května od 9 do 12.30 oboje v Bruselu. Tímto tady končím dnešní schůzi. Děkuji všem, kdo s námi zůstali až do samého konce. Děkuji.